Pravdě čekałem, až posel Agniu připomní mi, že čas... Já jsem čekal na pana kolegu Agniua, který by má připomenout, že máme začínat, ale zatím jsem se nedočkal. Ano, čekal jsem na vás, milý kolego, že mi připomenete, že máme začínat včas a už máme akademickou čtvrthodinku za sebou a přitom téma je velice akademické dnes. Můžeme se cítit jako na semináři, máme zde přítomné velice eh, velice tedy věhlasné vědce a můžeme se vymlouvat na to, že jsme vlastně v takovém univerzitním prostředí, i když pravým důvodem je samozřejmě to, že vyčkáváme na to, že se dostaví více kolegů. Já ale už zahájím a nejdříve srdečně pozdravím a přivítám všechny pozvané. Děkuji, že jsou mezi námi. Bohužel vás musím zároveň informovat, že náš první um, první řečník, doktor Roberto Viola, ředitel nadace Edmunda Macha z Říma, se nemůže dostavit, protože bohužel onemocněl. Jménem našeho výboru bych rád panu doktorovi popřál brzké uzdravení a vyjadřuji ehm, naději, chci doufat, že se mu podaří se mezi nás dostavit příště. Scházíme se, abychom lépe pochopili eh, problematiku eh, pokroku a nových technik v oblasti eh, pěstění rostlin, šlechtění a budoucích vyhlídek v této oblasti. Naším společným cílem je zajistit, aby evropské odvětví rostlin bylo schopno um, pěstovat místní rostlinné odrůdy, které budou přitom přizpůsobeny budoucím potřebám. Budeme mít dvě kola. V prvním se budeme zabývat vědeckým mm, stavem, v němž se nacházíme a prioritami. Druhé kolo se otevře zúčastněným stranám. U obou budeme mít i kolečko otázek a odpovědí. V první části našeho slyšení, jak už jsem se zmínil, nepromluví pan Roberto Viola a tedy přecházíme k druhému řečníku, to je pan doktor Slavomír Sova který bude mít vystoupení na 10 minut. On, pan doktor, je ředitelem laboratoře v ústavu um, e, šechtění rostlin a e, kybernetiky a e, Jedná se o Národní výzkumný institut v Polsku. Jedná se o největší polské výzkumné centrum multidisciplinární zabývá se biotechnologií, ochranou a vývojem nových technik. Předávám vám slovo, pane doktore. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání, děkuji za možnost, že mohu se věnovat dnes na půdě tohoto výboru problematikou nových technik pěstování rostlin. Vážení poslanci, vážení zhromáždění. Tématem nebudou technické aspekty, spíš mým záměrem je dát vám nahlédnout do eh, inovativních postupů při eh, vývoji udržitelných možností šlechtění rostlin v EU v utržitelném zemědělství. We need to, uh, to wait for a moment. Ještě okamžik. Okay. Okay. I think that we... Domnívám se, že asi všichni souhlasíme, že zemědělství, jež bude udržitelné eh, environmentálně, hospodářsky i eh, společensky je klíčem k potravinové bezpečnosti. To však platí nikoli pouze pro Evropskou unii. I když právě Evropská unie je největším dovozcem potravin a proto je třeba, aby vedla svým příkladem, aby pomáhala třetím zemím, které pro nás vyrábějí potraviny. Eh, zkrat, Celkovitě tedy můžeme říci, že musíme být schopni vyrábět více z méně zdrojí, což je stále větší výzvou, eh, ať už z důvodu klimatických změn či degradace půdy, z důvodu používání pesticidů a hnojiv a další významnou um, překážkou je snižování výnosu v Evropské unii. K němuž dochází eh, dle záznamu ve všech eh, evropských státech. A tam mají vliv i sociální, hospodářské a politické faktory. A abychom se tím mohli zabývat, potřebujeme přístup k inovací, mm, což platí zejména pro malé a střední podniky, které sehrávají klíčovou úlohu v evropské bioekonomii. Mm, právě biovývoj je klíčem k zvyšování výkonnosti ve všech zemědělských odvětvích. E, potřebujeme tedy e, poprat se s problematikou potravinové bezpečnosti, klimatických změn a udržet zaměstnanost v EU. Máme už celou řadu e, pěstitelských technik, Tady je máme v seznamu genotypizace, fenotypizace, komplementární genetické šlechtící techniky a stále nové eh, se objevují, můžeme čekat, že jich bude ještě více. Ne všechny z nich jsou však opravdu nové. Například eh, odebírání um, štěpení už existuje dlouhá léta. Máme rovněž možnost přenosu genů a křížení pomocí eh, křížení genů. Tento koncept je velice důležitý, zejména při eh, pěstování odolnosti. Jedním z příkladů jsou ehm, invazivní eh, patogeny fitoftora, tedy ehm, bakteriální spála brambor. V mnoha zemích eh, jsou fungicidy používány právě v boji proti eh, této chorobě. Nejslibnější jsou techniky editace, tedy úpravy genu, kde díky poměrně drobným změnám v DNA e organismu dosáhneme kýženého výsledku. Díky tomu, že k těmto změnám může dojít spontánně i v přírodě, eh, jsou ty změny natolik bezpečné, že je jsme schopni používat i cílným způsobem. Tedy drobná změna. Drobná změna v nukleotidu sekvence DNA může vést k zásadní změně pro nás z pohledu rezistence vůči nemocím a jiným negativním vlivům. Ve směrnici 2001-18 se říká, že organismy, v níž eh, dochází k změně genetického eh, materiálu, eh, která nevystupuje přirozeným způsobem v přírodě, není možné přistupovat a tady nesmíme zapomínat na to, že tato směrnice vznikla před 25 lety a nebyla nikdy aktualizována. Já však to chápu tak, že genet že živé organické eh, organismy, kde eh, něco vystupuje eh, nějaká kombinace zcela přirozeným způsobem by neměla spadat pod tuto směrnici. Když se podíváme na tuto směrnici zblízka, tak tam máme celou řadu různých technik, jak transformativní, tak i jiné, jejichž výsledkem není úprava, tedy modifikace eh, z genetického pohledu. Máme rovněž i techniky, které nespadají pod tuto směrnici, například mutageneze, eh, což je klíčový prvek eh, přirozeného vývoje. Tedy Kdybychom se na vše podívali z pohledu evropské legislativy, produkt je klasifikován jako GMO na základě jak postupu, tak i výsledného produktu. A musíme mít na paměti, že nařízení 29 eh, z roku 2003 týkající se geneticky modifikovaných organismů eh, považuje za povinnou eh, etiketu, označování a že rovněž spadá pod autorizační postup. U většiny NBT není možné identifikovat, zda došlo k této změně, dokonce i když je nám známo, že byla zavedena. Například u některých jsme schopni je detekovat, ale e, samotný pramen, kořen té změny nejsme schopni izolovat, protože k němu může dojít i spontánně. Proto je přistoupit k harmonizovanému systému, abychom dospěli jak k právní jistotě, tak ke stejným podmínkám ve všech členských zemích. Evropská unie se snaží podporovat inovaci při vývoji jak rostlin, tak i potravin, ale inovace se musí týkat i e, uživatelů, e, dodavatelů, spotřebitelů a musí být přehranič, přeshraniční a proto musíme přemostovat i um, v rámci akademické komunity, i v rámci odvětví musíme pomáhat nevládním organizacím a pouze e, to, že bude spolupracovat věda technologie a inovace dospějeme k konkurenceschopné eh, produktivitě. Organický trh, tedy s ekologickými výrobky, se rozrůstá a je stále významnější z pohledu potravinové bezpečnosti. Jedná se o přírodní cyklus v životním prostředí, nepoužívají se chemické prostředky. E, tam právě se musíme tedy soustředit na přírodní způsoby, jak se zbavit například e, patogenů a jiných e, škodlivin proto je důležité, aby právě EU udržela své vůči postavení mezi e, těmi, kteří se snaží dospět do dalšího stádia. Potřebujeme však právní bezpečnost. Evropští pěstitele chtějí používat NBT a pokud budou NBT pokud nebudou spadat pod legislativu GMO a samozřejmě, že se musí vyhodnocovat případ od případu, poskytnou farmářům větší volbu a e, Evropa zůstane konkurenceschopná. Evropská unie je největším výrobcem osiva a největším vývozcem osiva a čekáme, že věda a vývoj by se měly týkat i eh, genetiky a proto apelujeme na eh, čin, politické činitele, aby se touto otázkou zabývali jako prioritou. Před dvěmi týdny eh, švédský výbor pro zemědělství rozhodl, že CRISP-Cas9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 Děkuji za otázky. První otázka se týkala toho, zda je to GM nebo ne. Ano, podle definice to je GM, genetická modifikace, ale vy i EU provedla celou řadu šetření, kdy se zjistilo, že vnímání široké veřejnosti je mnohem pozitivnější v porovnání s transgenetickými modifikacemi. Druhá otázka se týkala přenosu více genů. Provádí se normální křížení, v tom případě je převedeno více než polovina genů. To znamená nejen ty běžné geny, ale více věcí. My se vždycky snažíme těch ostatních genů zbavit, protože je tam nechceme mít. A Říkáme tomu linkage track, to znamená, s tím se snažíme odstranit negativní aspekty odrůd, s nimiž jsme se seznámili. Takže pokud máte nové šlechticí techniky nebo transgenické techniky, tak eh, tam se mnohem více zaměřujete pouze na geny, které jsou ve vašem zájmu. A ty potom eh, přinášíte do nové rostliny s těmi novými šlechticími technologiemi přesně víte, kam se to dostane. U transgeneze a cisgeneze to nevíte. A pokud jde o tu třetí otázku, která se týkala té choroby obilovin, já ji jako takovou neznám, tuto chorobu, ale to je není choroba, to je uh, plevel. Aha. Takže to je spíš problém konkurence u plodin. Nejsem si jist, Myslím, že by bylo těžké použít nějaké mutační šlechtění nebo něco podobného. Možná by se mohly zlepšit vyhlídky nebo tedy konkurence obilovin v porovnání s touto plevelnou rostlinou, ale nevím, jestli jsou k tomu nějaké geny vhodné. Äh, nur kurze Frage. Eh, Jenom kratička otázka. Eh, přednášející pravděpodobně jsou pro označování těchto technik, aby bylo jasné, že se nejedná o eh, přirozené způsoby šlechtění, z toho vycházím. Ono je to rozhodující záležitost. A přitom to, co jsem si vyslechl, mi připomíná, že ta technika pracování s geny neustále pracuje s konceptem toho, že bez ní bychom nedospěli k vyšším k vyšší úrodě, že potřebujeme ty nové rostliny. Ale nemyslíte si, že by bylo méně nebezpečné hovořit o nových eh, šachtitelských technikách a že se to podaří spíce, spíše když budeme uh, pracovat s tím, co je. My přece máme ještě celou řadu jiných problémů, například to, že nám klesá množství odrůd, že je všechno stále jednotvárnější. Nedomníváte se, že právě to co vy nabízíte, povede k tomu, že ten zemědělec bude mít ještě méně na vybranou, co se týče toho, co může pěstovat. A pak hovoříte o tom, že to prospívá ekozemědělství. Tady se omlouvám, ale rozhodně ekologové na to nahlížejí nesmírně kriticky. To už před 20 lety se snažili ekologům namlouvat, že GMO už nebude potřeba vůbec postřikovat, takže já to vidím jako takové deja vu a rozhodně si nemyslím, že byste to vůbec ani neměli zmiňovat v souvislosti s ekologickým zemědělstvím. Dorfman. Pan Dorfman. Ja, Děkuji. Já navážu na slova kolegy Hojslinka po mno dlouhých desetiletích se znovu zabýváme rezistencí, odolnosti a vlastně jsme vůbec nepokročili. Já eh, jsem z regionu, kde máme intenzivní zemědělství, právě eh, jablka, a tak dále. A když to porovnám s eh, pěstováním tradičními metodami, tak vlastně zůstáváme na místě. A jediná rozumná možnost, jak chránit rostliny, například u těch um, um, brambor a můžeme hovořit i o jablcích, rozhodným krokem kupředu při snižování ochranných prostředků je šlechtění a rezistenční odrůdy. Ale mám ještě otázku. Hovořili jste o příkladu cisgenézy u brambor. Z toho, co vím, tak kolik máme v Evropě rostlin, které e, už jsou odolné díky cisgenéze a které už jsou téměř hotovi k tomu, aby mohly být uvedeny na vrch. Jinými slovy, kolik nových odrůd v nejbližších letech je možné uznat, zavést na seznamy, případně přihlásit, protože to je politicky rozhodující pro nás. Musíme hovořit o nějakých horizontech, nikoli 20 eh, letem ale spíše něčem, co můžeme nabízet už nyní. A realisticky můžeme říci, ano, zde máme mnoho různých postupů, jichž je možné využít. Yes, thank you, chair. Um, just a question a little bit. Děkuji, pane předsedo. Otázka reakcí tady ve výboru. Specifická otázka. Já si myslím, že nové šlechtitelské techniky mohou být velmi důležitým nástrojem pro pro řešení situace. Myslím, že zde není žádný všelek. Eh, pro nakládání se škůdci. Možná by bylo řešením zavedení nových chemikálií. Co si o to myslíte? Děkuji, paní posel Senra. Eh, paní Senra, děkuji. Pokud jsem to dobře pochopila, tak ty nové technologie, o kterých hovoříte, tyto nové techniky, jsou dnes spadají dnes pod definici transgenických postupů a mě by zajímalo, jakým způsobem se snažíte změnit nebo dosáhnout změny, aby tyto techniky byly mimo pole působnosti transgenických. A na závěr pan poslanec Buda. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji také řečníkům za jejich prezentaci. Gratuluji k tomu, co dělají, protože My potřebujeme výzkum, potřebujeme nové techniky, které by měly být eh, k dispozici zemědělcům. Samozřejmě, stejně jako říkali kolegové, musíme označovat produkty, které jsou výsledkem takovýchto nových eh, postupů při šlechtění rostlin. Já bych se rád zeptal, pokud, eh, nebo tedy zda, jste prováděli ve svém hodnocení studie, o GM šlechtění a používání pesticidů. Co je přínosné pro zemědělce? Jaké riziko to představuje pro spotřebitele, když se používají takovéto organismy, anebo když se používají chemické látky. Děkuji. Už se někdo další nehlásí, takže poprosím naše odborníky, aby reagovali na otázky. Domluvte se, pánové, mezi sebou. Um, um, maybe diversity and okay. Uh, thank you very much uh, for the... Děkuji, děkuji za otázky. Mluvám se, že jsem vlastně už po té, co otázky položil první tazatel, začal odpovídat. Já jako uh, pěstitel uh, mám zájem o nejlepší, nejúčinnější techniky nejlepším způsobem. Takže já se nezastávám jednoho konkrétního postupu, spíše roduji za to, abychom dosahovali dobrých výnosů bez použití přes přílišného množství pesticidů, což je škodlivé pro životní prostředí a je to i drahé a nesou, není to v souladu s naší představou o zdravém zdravých potravinách. Zaznělo tady něco o snižování eh, různorodosti a rovněž obavách ekologů. Ano, neustále se o tom hovoří a vždy to máme na paměti. Samozřejmě můžeme argumentovat, že um, počet odrůd se snižuje, ale podíváme-li se na e, vývoj situace od 70. let, tak se zlepšuje situace, protože se právě k křížení používají například divoce rostoucí rostliny, rostliny z přírody a e, například u cukrové třtiny, tam máme obrovský vzestup výnosů díky používání nových technik u této odrůdy. Takže to záleží, co kde je nejvhodnější a pokud opravdu nové techniky používáme, tak se dříve nebo později dočkáme lepších výnosů. Organič... Ekozemědělci, kteří nás navštěvují posledních šest let, byli nadšení z toho, čeho byli svědky. Samozřejmě, že máme různé odstíny ekologického zemědělství, ale nevím, jak to nejlépe vyjádřit. Řekněme, že ti, kteří mají takový moderní přístup k životu, řekl bych tomu, jsou pro využívání konkrétních eh, šlechtitelských technik. Ne třeba té konkrétní, ale všech technik, eh, které eh, jim budou dány k dispozici, pokud to bude znamenat, že nemusí sahat k postřiku. U označování tam není žádných pochyb. Ano, chceme označovat, každý by měl mít možnost si zvolit co chce koupit a požívat a co si nepřeje kupovat, ale jako společenství myslím, že se všichni shodneme na snižování množství použití biocidů. A právě tyto techniky v tom k tomu mohou přispět. Tedy není to celé řešení, je to rozhodně ale řešení částečné. Děkuji. Thank you very much for this. Děkuji za zajímavé a opravdu důležité otázky. Já si dovolím odpovědět na otázky spojené s označováním a s biodiverzitou. Nezapomínejme, že označování, etiketace geneticky modifikovaných potravin je povinná, ale to nemá nic společného s bezpečností, s otázkou bezpečnosti. Pouze geneticky modifikované organismy, které jsou už vyhodnoceny jako bezpečné z pohledu současné legislativy, současných vědních pokroků, jsou připuštěny jako bezpečná potravina, která je obchodovatelná. Tedy tady jde spíš o to, aby spotřebitel měl možnost zjistit, jak vznikl daný výrobek, jak tato potravina byla vypěstována, jakým způsobem a při použití jakých technik. Nejen v Evropě probíhají dlouhé diskuse, zda by mělo být označování dobrovolné či povinné. Z mého pohledu to označování hlavně slouží spotřebitelům. A pokud spotřebitel správně chápe účel označování, totiž, že má díky tomu lepší náhled do způsobu vzniku dané potraviny, tak eh, pokud je tento účel splněn, tak eh, je vše v pořádku. Nyní biodiverzita. Tady nesmíme zapomínat, že geneticky modifikované organismy a jiné například genotypizace, asistovaný selektivní výběr. To je vše sestava různých způsobů, různých technik, nic z toho není všelékem. Prostě se snažíme dospět do dalšího stádia zvyšování výnosů a neustále jich přibývá. Reverzní šlechtění. To je velice zajímavý koncept. To není pouze technika, jedná se o to, jak se vrátit ke genům, které existovaly ve fenotypech před tisíci let než jsme dospěli k té moderní potravině. To byly geny, které vznikly evolucí, přirozenou evolucí a my chceme těchto genů využít nikoli pouze ke křížení odrůd, ale rovněž ji chceme využít v molekulárních technikách. A díky práci s molekulami jsme schopni využít právě informace eh, pocházející z reverzního postupu biodiverzita a snižování počtu odrůd tady musíme pamatovat, že biodiverzita se váže s různými prostředími. A na našem poli, na našich pozemcích je těžké mít různá prostředí. A pak se jedná i o genetickou diverzitu. Pak máme to množství, to přespřílišné množství a otázka, kde se dané odrůdy vyskytují. Nejlepší způsob, jak je chránit, je v místě výskytu. To, toho můžeme dosáhnout podporou přirozených eh, odrůd eh, v daných regionech a přitom uchováváním přirozených ekosystémů vedle nich v sousedství. Děkuji, říká předseda, pokud už nemáme žádné další otázky. Máme zde paní Doroty Düntre z DG Santé, tedy představitele komise. Obracím se na představitelku komise, zda by se chtěla vyjádřit. Ano? Prosím, tedy máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Slyšel jste, že se zde hovoří o tom, že komise pracuje na interpretaci existujících textů. Na úvod bych ráda řekla, že komice si je plně vědoma potenciálu všech nových technologií, jak pro výzkum, tak pro růst a konkurenceschopnost našeho průmyslu a našeho zemědělství. Máme však stávající text, to je směrnice 2001-18, kterou přijala Rada a parlament a která stanoví, co je GMO a jaké techniky vedou k vytvoření GMO, které naopak nevedou ke vytvoření GMO, anebo některé techniky vedou k vytvoření GMO, ale jsou tam výjimky, i když je to GMO, tak je to potom vyňato z působnosti této legislativy. My teď provádíme právní analýzu, abychom zjistili, zda tyto nové techniky, o kterých jste hovořili, cisgeneze, techniky gene editing, to vše teď zkoumáme, abychom zjistili, zda podle komise tyto techniky spadají do pole působnosti legislativy. Musím připomenout, že je to právní analýza. Takže bude to tedy právní analýza. A pokud některá technika vede ke vzniku GMO, který není vyňat z působnosti směrnice, tak to znamená systém povolování a systém označování. To je tedy zjevné a má to své dopady. Máme systém povolování, velmi přísný systém povolování GMO, Někteří zde v sále řeknou, že to není příliš přísné nebo dostatečně přísné. Jiní se budou myslet, eh, že to naopak je přísné až příliš. Já si myslím, že je to dost přísné. Je to velmi nákladné a výsledkem je, že zde máme mnoho, nebo tedy nadnárodní firmy, které jsou schopny unést tyto náklady. My bychom byli rádi, kdyby to byly malé firmy, ale protože žádáme spoustu věcí, tak jsou to pouze ty velké firmy. Takže když to bude uznáno jako v působnosti této směrnice, tak tam budou velké náklady, také náklady na označování. A když na etiketě uvedete, že je to GMO, tak to není opravdu velká nebo je dobrá reklama. V Evropě, pokud je to určeno k prodeji, pro lidskou spotřebu, tak eh, to je opravdu velký problém. U zvířat je to něco jiného. Všechna naše zvířata hospodářská jsou krmena geneticky modifikovanými organismy a není to tak velký problém. My jsme se snažili tuto právní analýzu dokončit. Slíbili jsme, že to uděláme do konce roku. Bude to tedy trochu složité, ale komisař řekl, v říjnu Radě pro zemědělství, že na tom budeme pracovat. A doufejme, že na začátku příštího roku, na samém začátku, budeme schopni něco předložit a že budeme moci tuto práci završit. Chtěli bychom svolat expertní skupinu, kde budou zastoupeny členské státy i parlament na žádost parlamentu, protože nás eh, několik parlament, parlamentních tedy poslanců už požádalo o účast, o to, aby se mohli zúčastnit, takže parlament bude přizván do této expertní skupiny a máme také konzultaci se zúčastněnými stranami. Nicméně je to právní výklad služeb komise. Jakmile bude proveden, bude to mít své dopady, to je bez sporu a my doufáme, že členské státy půjdou za námi a budou uplatňovat eh, naše doporučení, tedy že přistoupí na právní výklad služeb komise. To znamená, že někdy na začátku příštího roku už bude právní jistota. Já jsem tady slyšela, že pro jakýkoliv průmyslový podnik, pro kohokoliv je problémem ta mlha, ta nejasnost, eh, to, že nevíme, kam vlastně směřujeme. Doufáme, že to tedy vyjasníme a nastolíme právní jistotu. Jako vždy, někdo s tím bude spokojen, někdo méně spokojen, ale my na tom opravdu velmi seriózně pracujeme a na začátku roku, příštího roku, bychom měli dospět k závěru tohoto procesu. Děkuji, pane předsedo. Tím jsme tedy uzavřeli první část. Já děkuji. A nyní přistoupíme k druhé části. Zvu naše hosty za předsednický stůl. Teraz vysloucháme Vyslechneme si návrhy a názory zúčastněných eh, stran na otázky související s tematikou dnešního slyšení. Jako první dostane slovo pan Garlich von Essen, generální tajemník Evropské agentury, nebo tedy asociace pro osiva. Bude se zabývat hlavně budoucnosti inovací v oblasti rostlinné výroby. v oblasti OSIV. Toto združení má více než 35 eh, členů v podobě národních asociací z evropských členských států a také odinut. Zastupuje tisícovky podniků v této oblasti a více než 70 eh, členů těchto podniků včetně průmyslových podniků souvisejících s výrobou a přípravou osiv. Takže děkuji a tímto vám dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, poslancům Evropského parlamentu, zejména tohoto výboru, eh, za zařazení tohoto důležitého tématu na pořad jednání a za příležitost informovat vás o pohledu našeho sektoru. Nemusím to ještě hodně o sobě říkat, protože jste to hodně popsal. Evropské osivářství je velmi různorodé. Jsou tam velmi velké firmy, středně velké firmy a spousta malých firm. Buď se to týká křížení a, nebo výroby a marketingu osiv, některé jenom kříží, některé jenom uvádějí na trh. Každý rok náš sektor vytvoří asi 3500 nových produktů, 3500 nových odrůd eh, pro zemědělce po eh, celém světě. V současné době eh, máme asi 40 tisíc různých variet, které máme k dispozici. Takže je poměrně velký výběr a velká různorodost. Otázkou je, jestli můžeme mít větší rozmanitost a jakými opatřeními toho dosáhnout, ale Myslím si, že to je odlišná debata než tato. Já nebudu zmiňovat všechna ta fakta, všichni znáte výzvy, kterým čelíme. Ty, červy, ty výzvy jsou velké, potřebujeme vyrábět více, mnohem více jídla, abychom uspokojili eh, rostoucí poptávku ve světové populaci. Také víme, že 80% toho, co máme, eh, tedy pokud jde o eh, zvýšenou produktivitu zemědělství, je eh, dáno genetikou. Nebudu eh, zacházet do podrobností, ale jedná se, myslím, o velice logický argument. Pokoušíme se snižovat vstupy, pokud je o pesticidy a další, ale přesto navzdory k změnám klimatu a dalším dosahujeme trvalou, trvalý nárůst e, výnosů a produktivity, takže je to hlavně dáno geny a těmi mozky, e, které v Evropě máme. Problém je, že křížení rostlin trvá dlouho. Jak už pánové profesoři říkali předtím, průměrně trvá 10 až 15 let e, mm, uvést od prvního křížení do uvedení na trhu, tedy 10 až 15 let novou odrůdu. Takže musíme eh, jednat rychleji, nejenom lépe. Po celém světě se eh, o to pokoušíme ve spolupráci. Za prvé, neexistuje nic jako evropský, nebo americký, nebo jihoamerický, nebo uh, africký uh, osivářský průmysl a osivo genetika, ty geny eh, v osivě kolují po celém světě neustále. Některé geny, které eh, máme v evropských odrůdách v současné době, pocházejí z celého světa, takže nesmíme eh, myslet jenom v nějakých evropských nebo amerických intencích. To by nefungovalo. <coughs> Takže osiva a ale materiály eh, se používají eh, v řadě korporací po celém světě, ta, která pocházejí z Evropy, ale to nestačí. Také jsme svědky eh, toho, že jsme stále chytřejší, víme stále více to o křížení, jakým způsobem to funguje a některé ty pokroky jsou zde naznačené. Dále eh, zde máme celou řadu eh, nástrojů, větší řadu nástrojů. Stále lépe eh, chápeme toho, co, to, co máme k dispozici. Můžeme přesně určit místo změny genomu. Takže hlavní otázkou, kterou má dnes k dispozici Evropa, jak to zmínila dnes komise, je, jestli tyto techniky jsou genetická modifikace nebo ne. A jestli je to důležité. Myslím, že ta první odpověď zněla. Ano. Tohle jsou opravdu eh, nové hranice našeho poznání. Tady buď prohráme, nebo vyhráme nad novými výzvami budoucnosti. Všechny tyto techniky používají eh, firmy po celém světě naproti, eh, navzdory eh, různými druhy, napříč různými druhy a mm, v různě velkých firmách. Firmy, které jsou aktivní ve velice často specifických odrůdách a drobných to také používají. Je to nějak sociálně ekonomicky relevantní? Ano. Tyto techniky jsou velice důležité z hlediska eh, socioekonomické budoucnosti eh, šlechtění eh, rostlin. Je to důležité pro naše zákazníky, čili pro pěstitele rostlin a ovoce a zeleniny. A potom samozřejmě také pro výrobce potravin další. Má to spoustu technických výhod, protože ty techniky mohou být velmi přesné a mohou sladěvat to, co můžeme udělat technicky s eh, přáním eh, spotřebitelů, protože často tady hovoříme o ekologických cílích. Takže eh, díky těmto technikám jsme přesnější a rychlejší. Tohle myslím rozhodující. Jestli, tedy ta právní interpretace, jestli to spadá do genetické modifikace nebo ne. Osm technik bylo posuzováno odborníky a po čtyřech letech práce většina těchto technik opravdu nesplňuje eh, pravidla, která se týkají současné, současná pravidla, která se týkají genetické modifikace. Některá ovšem ano, podle těch eh, některých odborníků. Tohle jsou výsledky studie z roku 2012 a bylo to potvrzeno i dalšími eh, studiemi, například eh, Švédská zemědělská komise nebo také německý příslušný orgán. Důležité také je, jak eh, vymáhat ta pravidla. Může, měli byste regulovat to, co můžete opravdu vynutit. Bez předchozích znalostí nebo nikdy i s nimi ani nelze eh, rozdělit výsledky těchto technik od toho, co se děje v přírodě. A, tom, a my eh, rostliny, to, co dělají v soukromí, my vlastně neregulujeme. Protože nemůžeme vynucovat a nemůžeme to zakazovat. A potom, když dáme to tež, díky technické pomoci, tak bychom to také neměli zakazovat. Takže kde teď jsme? Zhruba tak, ale to vypadá. Doufejme, že tyto mraky otázek brzy zmizí. A doufám, že eh, tam eh, budou eh, jenom fajfky ohledně toho, že tyto inovace budou k dispozici evropským pěstitelům, křitelům a výrobcům pro životní prostředí, společnost i celý agropotravinářský komplex. Já mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je pan Edwin Heckel, předseda a platformy nových eh, pěstitelských technik, na který eh, bude hovořit o eh, řešení aktuálních problémů v Unii a mimo ně. Tato platforma je koalice malých a středních podniků i velkých podniků a vedoucích akademických institucí. A jejím cílem je dosáhnout jednotného výkladu a regulačního rámce nových technik. Pan Heke má a, a velké zkušenosti v oblasti zemědělství, i pracuje pro nizozemské ministerstvo zemědělství a má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání, děkuji za slovo. Vážení poslanci, dámy a pánové, čas běží, já budu tedy stručný. Omlouvám se, nyní už mám svůj mikrofon. Ať už poslanci či neposlanci, Všem vám předem děkuji za pozornost. Možná bude téma částečně eh, totožné s tím, co už jste slyšeli. Příslušným způsobem tedy pojednám své eh, průsvědky. Technologie pěstování a nové pěstitelské techniky je výslovně něčím, co nás zajímá proč odvětví se snaží zůstat konkurenceschopné nikoli pouze v EU, ale celosvětově a z důvodu striktní úpravy, právní úpravy genetické modifikace v EU eh, investují eh, podniky jinde. Víte, že právě výzkum nových pěstitelských technik probíhá tady v Evropě eh, většinově, nikoli v jiných zemích, kde jsou geneticky modifikované organismy laxněji právně upraveny. Eh, ovšem zároveň nedostatek eh, jasné právní jistoty brzdí inovativnost a brzy se z toho stane opravdová překážka v rámci tohoto odvětví a povede to ke ztrátě výnosů, ztrátě zisků a ke eh, ochudí nás to o možnost ehm, se uživit a být eh, soběstační. Proto vznikla tato platforma, přizvali jsme k ní všechny zainteresované strany a naše platforma EBNBT se netýká ať už malých nebo velkých konzorcí či malých podniků, ale rovněž i institutů maloobchodníků a spotřebitelů. Já však jsem nazval svou prezentaci um, výzvy v oblasti společenské. Do roku 2050 nás už bude 9 miliard. Všechny občany této planety, planety musíme uživit a bude to obtížné. Víte, že už celých 70 vodních zdrojů je dnes už využíváno pro zemědělství. Navíc klimatické změny, změny životního prostředí ohrožují potravinovou bezpečnost. Je tedy opravdu třeba něco s tou situací dělat. Nemůžeme se tedy tázat, zda vůbec sahat eh, k genetickému řešení, spíše k jakému typu genetického řešení. Tak zní otázka. A ono, šlechtění vzniklo před 9 až 11 tisíci lety. Není to tedy nic nového. Spíše jde o to, že v něm pokračujeme a nyní chceme volit rostliny, které mají žádoucí charakteristiky. To je jediný rozdíl ve srovnání s náhodným šlechtěním. Potřebujeme tedy vyšší rezistenci jakýmkoliv, vůči jakýkoliv stresorům, ať už extrémním teplotám či nedostatk vody, eh, potřebujeme lepší spolehlivost a díky tomu můžeme zvýšit výnosy a díky vyšším výnosům snížíme emise CO2. Zároveň zvýšíme spolehlivost, eh, což je mm, veliký mm, velikou výhodou pro zemědělce a zároveň kvalitnější potraviny budou eh, trvanlivější a prospěje to i přírodě. Tedy nové pěstitelské techniky nám nabízejí celou řadu řešení, zároveň však je legislativní rámec nejasný a už 8 let bojujeme za změny. Vše začalo směrnicí 2001 80, 80, 18 a mnozí se domnívají, že směrnice se zakládá na postupech. My jsme se na ní podívali a ona není založená pouze na postupech, ale rovněž na produktech. To je zcela jasné. Podíváme-li se na definice, tak se objevuje sedm otázek. Jedná se o organismus, jedná se o lidskou bytost. Um, byl genetický materiál pozměněn, objevuje se takováto genetická změna i přirozeným způsobem v přírodě, objevuje se při nejmenším jednou, eh, tak jak je popsána v, příro, v příloze 1, eh, případně není popsána v příloze 1 ve druhé části, není popsána v příloze 1 části B. Všechny tyto otázky musí být zodpovězeny. My jsme vytvořili tady tento diagram. Čtyři otázky se zakládají na eh, produktu, čtyři na postupu. Asi tento diagram nejste schopni přečíst ze svých míst, ale odkazují vás na naše stránky, webové stránky. Tam se dočtete, proč některé tyto techniky už nespadají pod tuto směrnici, jiné naopak ano. Tady takový přehled toho odvětví. Ehm, pěstování rostlin je inovativní sektor, je to základ potravinového řetězce, obrat 45 miliard, 20 v EU, jedná se o obrovské obdělávané plochy i v rámci EU a o odvětví, které investuje 15 až 25 svých výnosů do výzkumu a vývoje. Tedy my na univerzitě v Utrechtu jsme sestavili studii socioekonomický dopad. Jsme e, probádali a zjistili jsme, že rychlost a přesnost umožňuje šlechtitelům eh, zamířit a soustředit se na určité rysy plodiny a výnosy, které jsou prospěšnější a jsou dosažitelné v rámci technických omezení. Jak už jsem řekl, téměř 9 miliard činí obrat mm, odvětví z osivy, eh, hodnota výzkumu a vývoje, tedy 10 tedy téměř 900 milionů eur ročně a ztráta 30% by znamenala ztrátu investic téměř 300 milionů eur. Rovněž i zemědělci potřebují um, rezistentnější odrůdy, um, abiotické stresory, um, techniky zemědělské jsou velice významné. Druhý příklad to je rezistence vůči pozdní bakteriální spále. Tady už jsme slyšeli jednu přednášku k tomuto tématu. Nepotřebujeme postříkovat 15krát ročně, stačí dvakrát až třikrát a to znamená obrovské úspory. My jsme vypočetli, že by to farmářům uspořilo téměř 900 milionů eur a to v samé Evropské unii. A to se ani nezmiňuji o ještě důležitějších výhodách pro životní prostředí a rovněž z pohledu spotřebitelů. Výrobci potravin a maloobchodníci, eh, tam můžeme zlepšit požadavky pro výrobu, eh, což zjednodušuje, usnadňuje všem život, eh, je jednodušší z pohledu výroby, zpracování, zároveň má kladný vliv na životní prostředí, snižuje ekologickou stopu a prodlužuje životnost. Nyní rovněž propočet snižování mrhání potravinami. Evropská komise odhaduje, že mrháme asi 90 miliony tun eh, každoročně delší životnost potravin díky těm novým pěstitelským technikám, řekněme, že bychom snížili um, promrhané potraviny o 10% a už to by znamenalo 9 milion tun, což znamená téměř 40 miliard eur ročně a zároveň 36 e, milionů tun CO2. A to každoročně už to tedy na nás musí udělat velký dojem. Spotřebitel, a rovněž i spotřebitel si přeje zdravější potraviny, potraviny s větším obsahem živin, organoleptické vlastnosti by měly být eh, atraktivnější a to všeho se dá díky těmto technikám dosáhnout. Tedy závěrem chci podat dva příklady. Pokud se podaří e, upravit právně situaci a e, spožďovat e, prosazování z politického pohledu, e, tak se přesunou pěstitelé do zahraničí, malé firmy, jejich hodnota bude klesat, možná odejdou z tohoto odvětví, pokud si nebudou moci dovolit procházet přísným systémem, který bude z právního hlediska eh, intenzivně upraven. Pokud naopak eh, nastavíme regulatorní systém nízké intenzity a bude jasný, tak výzkum a vývoj zůstane v Evropské unii, bude mít pozitivní dopad na hospodářský růst, zaměstnanost, nikoli pouze v samotném odvětví osiv a pěstování rostlin, ale obecně a jak malé střední podniky, tak i velké firmy zůstanou konkurenceschopné i směrem ven. Jak už jsem se zmínil, jedná se o obtížné záležitosti, tedy i z obchodního pohledu nám to prospěje. A na čem záleží neví, nejvíce, totiž právní úprava nízké intenzity, si poradí se společenskými problémy z pohledu pěstování a udržitelné budoucnosti. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Kristof Ten, výkonný ředitel firmy Test Biotech. Na 10 minut, pane doktore, a bude se jednat o technické a právní aspekty týkající se editace genomu a šlechtění rostlin. Pan ten je vzděláním veterinář, už pracuje 20 let v oblasti biotechnologie. Test Biotech je nezávislou e, expertní skupinou, která se zabývá vyhodnocováním dopadů biotechnologických postupů, výzkumem a zkoumá etické, sociální a hospodářské záležitosti a přitom se snaží vyhodnotit rizika vůči lidskému zdraví a životnímu prostředí. Děkuji za to, že jste mě pozvali a já se pokusím rovnou zahájit prezentaci. Jaká zde zaznělo, snažíme se být nezávislí na biotechnologickém průmyslu, snažíme se také zakládat své argumenty na vědě. A pokud chcete nějaké Další informace k těm věcem, které zde budu prezentovat, mám zde kopie své prezentace a můžete také najít odkazy na našich webových stránkách. Stručný přehled těch nejrelevantnějších eh, technologií z mého hlediska. To jsou technologie pro editování genomu, to je poměrně nové, to má vysoký technologický potenciál. Je možno změnit genom v buňce tím, že do toho vložíte malou syntetickou DNA nebo pomocí nukleotidu, to je tedy první technologie. Druhá, používá se nukleáza nebo za to se z, tedy rozřízne řetězec DNA na určitém místě a můžou se tam vložit geny, jak je potřeba. Můžete tedy mít vliv nejen na strukturu DNA, ale také na regulaci genomu. To jsou tedy jedny z těch základních technologií. Už není třeba izolovat DNA z přírody, můžete mít syntetickou DNA vyrobenou v laboratoři, můžete si na počítači naplánovat DNA a potom nukleáza. Tím se najde specifická struktura, tam se vyřízne DNA a vymaže se genetická informace, nebo se tam vloží genetická informace, anebo se ponechá tedy na buňce náprava, aby tedy to ustřižené místo napravila. Zmiňovalo se zde, že se hodně diskutuje o regulaci správního hlediska, k tomu se dostanu se směrnicí EU 2001-18, je to velmi jasné. Nové technologie, které jsou používány, které mohou být použity v procesech pro změnu genetického profilu rostlin, to jsou technologie, které musí být regulovány. Je to tedy jasně vedeno tímto procesem, ale nejde o to, zda je tam vkládána DNA nebo ne. Když například vyříznete DNA z určitého místa, tak to také je GMO. Nejedná se tedy pouze o vkládání části DNA, ale také o odebírání části DNA. I to je genetická modifikace. Mutace probíhají také přirozeně je jedno, zda je tam tedy něco z nového organismu nebo synteticky vyrobeno v každém případě. Výsledkem je transgenický organismus. Když směrnice vstoupila v platnost, tak se řeklo, že Důležitý je výsledek, eh, ne proces. Pak zde máme další dva procesy. Jeden zahájil německý orgán. Můžete si to přečíst na internetu, tam jsou uvedeny právní analýzy. Jak jsem říkal, je to přístup založený na procesu a také na obezřetnostním principu, tomu je dávána priorita. Takže pokud eh, zde není jistota, je třeba postupovat obezřetně. jsou zde jisté názory, které by usilovaly o změnu tohoto nařízení této právní úpravy z procesu na produkt. Tady máme návrh, ve kterém se říká, že u budoucích technik by mohly být hodnoceny nové technologie podle vycházejícího nebo tedy koncového produktu spíše než podle techniky, která je použita k vytvoření této nové odrůdy. Je to tedy eh, v rozporu s evropským přístupem, ale blíží se to tomu, co máme například v USA. Toto máme převzato z Nature. Toto je přehled některých eh, rostlin v USA, které nepodléhají regulaci, protože mají zde ten princip, který se zaměřuje na produkt, není veden opatrností. Takže tam máme i geneticky modifikované organismy, které nejsou regulovány, takže nakonec zde nemáte dohledatelnost, transparentnost, nemáte zde ani žádnou volbu pro spotřebitele, ani vlastně pro zemědělce. Je to takový smíšený obrázek, nikdo neví, jak to s těmi technologiemi vypadá. V Evropě zatím, v Evropské unii, to funguje poměrně dobře. A z hlediska vědy se musíte podívat na možné efekty. Knockout nebo knock in to se znamená, to znamená tedy odebrání nebo vložení DNA. Obojí může mít eh, nežádoucí účinky, může to ovlivnit také regulaci genomu a může to vést ke změnám ve složení rostliny. A to vše musí být vyhodnoceno a nestačí říct že toto je třeba regulovat či nikoli, musíme zajít do detailu. Další důvod, proč by se to mělo regulovat, je, že můžete uplatnit ten krok několik, eh, několikrát. To znamená, když v prvním kroce uděláte pouze malinkou změnu DNA, můžete to dělat několikrát, můžete skřížit rostliny, které mají malé či větší změny a můžete kombinovat technologie. Takže jakmile něco výjmete, eh, z regulace, tak už nebudete vědět, jak to vypadá s opakováním nebo s křížením nebo s kombinací těchto technologií a to vede k celá jinému složení nebo k radikálním změnám genomu. Tady mám velmi pěkný slide. Na jednom zde tedy vidíme eh, vývoj technologií v USA. Tam vidíte, že se to opakuje jednou, dvakrát, stokrát a můžete přepsat genom eh, krok za krokem pouze malými změnami v genomu. Ten výzkum šel tak daleko, že se říká, že pokud budete uplatňovat tuto technologii krok za krokem, tak můžete přepsat eh, DNA Homo sapiens, tedy eh, člověka, na neandrtálce. Takže tady je velmi jasné, že tyto technologie mají potenciál pro radikální změny v genomu, pokud budou uplatňovány opakovaně, takže je to třeba regulovat. Pokud jde o socioekonomický dopad, velmi stručně provedli jsme určitý výzkum, pokud jde o žádosti o patenty. Je tam spousta žádostí o, patentu, o patenty. Máme zde tedy opět smíšený obrázek, ale znovu musím říci, že obvykle jsou zde ti tradiční žadatelé, velké podniky, chemické podniky s drobnými partnery, kteří pro ně spolupracují. Samozřejmě to posiluje koncentraci na trhu. Vše bude tedy vedeno patenty, ten vývoj bude veden patenty. A je nepravděpodobné, že tady bude otevřený přístup, protože nové technologie budou chráněny chráněny patenty do velmi vysoké míry. A pokud jde o regulační systém, zatím ještě nevíme, jaké budou náklady. Já očekávám, že pokud to bude regulováno, já doufám, že to regulováno bude, tak očekávám, že Evropská agentura pro bezpečnost potravin vydá své vlastní pokyny, jak posuzovat tyto rostliny. A pak budeme vědět, kolik budeme potřebovat k tomu, abychom provedli hodnocení dopadu ve světle těchto pokynů nebo ve světle toho, co nám řekne Evropská komise. Takže zatím ještě nevíme, jak to bude. Zda bude požadováno posouzení těchto rostlin nebo v jaké formě. A když se podíváme na celé pole, kde se vyvíjejí tyto technologie, tak je pravda, že limitací nebudou náklady, že limitačním faktorem budou patenty. Bude to stejné jako u genového inženýrství. Na počátku genového inženýrství zde bylo spoustu malých podniků, které se do toho pouštěly, ale lépe se dařilo těm, které byly chráněny patenty a malé podniky si je eh, nemohly dovolit. Takže pokud chcete distribuovat technologie, je třeba eh, zajistit, aby je chránili patenty. Na závěr tedy, z, legis, z legislativního postupu nebo pohledu musíme říct si, že potřebujeme eh, označování a potřebujeme hodnocení, to je jednoznačné. Z vědeckého hlediska je zde celá řada nejasností a nového vývoje, o kterém zatím ještě nevíme, musíme ho posoudit, musíme získat další zkušenosti, nemůžeme jít prostě jen na trh a nechat trhu volnou ruchu a potřebujeme také regulaci, protože s těmi technologiemi se dá dělat opravdu spousta změn. Pokud je o socioekonomické aspekty, tak patenty, ne regulační systém jsou hlavním limitačním faktorem. Děkuji. Děkuji vám. Nyní máme možnost klást otázky našim řečníkům, případně rozpravy. Jako pierwsza zgłosiła się... Jako první se nám přihlásila paní poslankyně Hojbuš. Máte slovo. Děkuji. Já bych ráda navázala na slova Kristofa Tejna, který hovořil o tom, že se vše bude řídit tím, zda je něco chráněno patentem či ne. Tedy otázka plynoucí z toho, co to bude znamenat pro malé pěstitele. Jednak hovoříme o tom, že nemáme vše pod kontrolou, že vlastně nevíme, jak to bude. Pokud ale nebude žádné označování a pak se u malého pěstitele opravdu objeví nějaký genom nekontrolovaný. Já to vidím jako nebezpečí. Když se to tedy vyjme spod eh, rozsahu působností a už to nebude sledovatelné, co pak s tím? A pak eh, postupy eh, autorizace. Já tady budu citovat eh, z odstavce 17. Eh, pokud je uplatňována celou řadou postupů, případně uživatelů a je považována tradičně za bezpečnou. Ale to přece vůbec nemůže platit pro nové technologie. Ty zkrátka ani neexistují dost dlouho abychom je mohli označit za nějaké, eh, které jsou tradičně bezpečné. A pokud to tedy výjmeme z toho postupu připuštění na trh, autorizace, nebude tam žádný monitoring a to jsou vše zcela rozhodující postupy. A my přitom do budoucna vůbec nevíme, co z toho vznikne, co bude vlastně následovat poté, když se ta rostlina začne množit. Evropská komise jako jediná může rozhodovat o e, schválení dané plotiny. Členské státy se mohou pouze tázat a pak Evropský parlament, ten tam vůbec nemá co říkat a přitom je to rozhodující záležitost. A už jsme hovořili i o hospodářských dopadech. Myslím, že pane Becker, vy jste řekl o tom, se tady zmínil, že se jedná o miliardy eur, ale ono nejde pouze o ty miliardy, které vy jste zmínil, jde o systém, Eh, pěstování, o celá odvětví. A když nyní hovoříme o tom, že se nebude ani označovat eh, výsledky těchto nových technik, a eh, ono se to přece odráží ve všech stádiích a my to spochybňujeme pokud nakonec budou na trhu potraviny, které nejsou označeny a nikdo vlastně neví, co obsahují, tak to vede k nedostatku jistoty pro spotřebitele. A šmahem se to dotýká systému, eh, který si lidé budují z vlastních zdrojů, tedy tady bych ráda slyšela více odpovědí. Nemáme už více otázek? A ah, ještě pan Šlink, prosím. Pokud teda není zájem se účastnit rozpravy, tak já rozhodně mám otázky hovoříme o budoucnosti, o vyhlídkách, o tom, že budeme mít bohaté možnosti, ale pokud je vše tak skvělé, vše je ku prospěchu všem, proč tedy nechcete mít jasně označené potraviny, plodiny? Přece se nemáme před čím schovávat, když je to tak skvělé a všichni jsme na to hrdí. Eh, to nechápu. Ono totiž zřejmě to bude tím, že nějaká nedůvěra přece jen vládne, protože kdyby z toho vyhřezly nějaké záporné dopady, tak například, když máme eh, řepka například eh, když je geneticky modifikovaná a pak musíme používat prostě jen jiné pesticidy. Takže kde je ten pokrok? Když hovoříme o tom nádherném světu budoucnosti, že nám stoupají výnosy, ty historky jsme už slyšeli, ale on se ten eh, fantastický úspěch zatím nedostavil. A pak ještě další věc. Když hovoříme o tom, že Evropský parlament je součástí eh, této koncepční práce. U nás ve výboru ano, ale my bychom chtěli i konkrétním způsobem se účastnit legislativních prací. Ono to není pouze záležitost komise a členských států. Pracovat na legislativním rámci, na pravidlech, to je přece e, zcela rozhodující věc. My e, se ptáme, e, vyslechnete si nás pouze, anebo budeme opravdu spolu rozhodovat? To je rozhodující otázka. Děkuji. Děkuji vám. Teď už opravdu nevidím, že by se některý kolega či kolegyně hlásil, proto se obracím na paní Toloty Ondre Rigisante. Pokud si přejete se k tomu vyjádřit, prosím, máte slovo. Oui, merci, monsieur le président. Je vais prendre plusieurs... Ano, děkuji, pane předseda. Tady zazněla celá řada nejrůznějších eh, argumentů a poukazů. Pokud by tyto techniky měly spadat do oblasti působnosti směrnice a mělo by se na ně nahlížet jako na postupy vedoucí ke genetické modifikaci, tak by se komise musela dotázat organizace EFSA. Eh, pokud ta vodítka platí i pro e, toto. Cisgenéza a intragenéza, tam už jsme se tázali, zda platí tyto směrnice a EFSA nám vysvětlila, že tady to stačí, že nemusíme nic připisovat, že můžeme vše provádět obvyklým způsobem. Nyní otázka, zda bude komise konzultovat, anebo zda si pouze vyslechne parlament, tedy zda bude parlament zapojen do všech prací. Tady hovoříme spíš o právním výkladu komise směrnice. Už stávající směrnice, tedy je to komise, kdo má za úkol aplikovat, provádět právní text. Samozřejmě, že tím nejzaším institutem pak bude Evropský soudní dvůr a ten může spochybnit výklad komise a ono se jedná i o text z pera komise. Nejedná se o nový text, který by měl být uveden v život, nejedná se o nový legislativní text, nezačínáme od nuly, nejedná se o něco, co je spolutvořeno s parlamentem, protože v tomto případě, kdyby to byl návrh radě a parlamentu, návrh nové legislativní úpravy, tak samozřejmě by parlament sehrával rolu, eh, roli, tedy úkol někoho, kdo spolu rozhoduje. Nyní se jedná pouze o otázku, spolu, eh, o otázku výkladu textu směrnice. Eh, tak to, to je. My jsme přizvali paní Hojbichler a e, obratili se na nás, abychom zde přišli, zdůvodnili svůj pozdoj. Máme tedy e, parlament, jehož jsme se otázali, i e, producenty, zainteresované strany, všechny, již se to týká, ale to není text, který by byl v kolegislaci. To je jenom tedy interpretace komise a zůstává to i nadále interpretace komise, kterou se bude nebo nebude řídit eh, vše ostatní. My doufáme, že se tím řídit budou a potom bude na soudním dvoru, aby posoudil, zda náš výklad byl nebo nebyl správný. Komisař řekl, že to uděláme opravdu seriózně, pokud nějaký produkt bude padat, spadat tedy do pole působnosti legislativy, tak to tak prostě bude. Pokud ne, pokud tam spadat nebude, tak to vyjasníme. Bude to tedy nezávislá a seriózní práce, kterou provedeme. Ale je to, jak říkám, pouze interpretace existujícího textu. Nejedná se o navrhování nějaké nové legislativy, to rozhodně komise nedělá. A není to ani v našich pravomocích. Úvodní ustanovení 17, to je jeden z elementů, který komise analyzuje. Jsme si dobře vědomi existence tohoto úvodního ustanovení ale ty diskuse by začaly být opravdu velmi technické, takže myslím, že to bude zatím vše. Tato expertní skupina by podle mého názoru měla proběhnout, pokud bude všechno v pořádku, v únoru. Ale rozhodně nezapomínáme na to, že nás Evropský parlament požádal, abychom byli zapojeni všichni do této diskuse. Takže nebojte, nezapomněli jsme, budeme zde mít expertní skupinu. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal slovo. Bardzo pani děkuji. Państwa, v ten spod... Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali pořad, nebo tedy seznam řečníků, kteří se přihlásili. A Teď samozřejmě dám slovo našim hostům. Prosím, můžete nyní reagovat. A ještě paní Senra. Po vystoupení komise mě znepokojuje, že se zde říká, že je to právní výklad. Mně se zdá, že ta věc je dostatečně vážná k tomu, aby byla vedena hluboká debata. A já také děkuji zástupci biotechu za to, že zde prezentoval trošičku jiný náhled na věci. A také bych se ráda obrátila na celý náš výbor pro zemědělství. Buďme trochu více plurální, protože z pěti lidí, kteří tady hovořili, tak čtyři mluvili úplně stejným směrem a já si myslím, že je dobré, aby zde byly různé náhledy na věci, různé názory, abychom mohli informovaně vše zhodnotit a rozhodnout. Děkuji. Děkuji. A nyní se obracím na naše odborníky. Chcete, prosím, ještě reagovat? A... Neslyšíte? Teď už slyšíte? Máme teď tlumočení? Chcete se prosím ještě vyjádřit eh, tři minuty na každého? Jak chcete. Kdo pierwszy? Proszę vás. Kdo první? Prosím. Pane doktore. Takže já musím jít jako první. Byla zde spousta otázek ohledně právní jistoty pro zemědělce a dohledatelnosti, vysledovatelnosti. Například pokud budeme skutečně uplatňovat označování, zda zde bude tedy dohledatelnost na trhu, je zde celá řada otevřených otázek. budeme vědět, zda se jedná o produkty, které jsou výsledkem nových technologií, protože budou chtít používat patenty. Takže pokud chcete, aby to označování existovalo, bude to možné. Určitě. Říká se zde, že je možné zjistit to analýzou DNA. To je možné u některých, neplatí to u všech, zatím ještě nemáme data čerpáme jen z toho, co říkají zástupci průmyslu, ale opravdu to není založeno na nějakých vědeckých aplikacích, ale může být obtížné identifikovat to pouze díky analýze DNA. Ale je možné implementovat označování, které nám zajistí dohledatelnost. Pokud jde o patenty, tak je zde spousta právní nejistoty. Je možno rozlišovat mezi produkty, které jsou výsledky nové genomové technologie nebo které jsou výsledkem konvenčního šlechtění. To znamená, že v této oblasti mohou být uplatňovány patenty, které jdou ještě nad rámec editování genomu. Pokud máte produktový patent v této oblasti, znamená to, že všechny rostliny s určitými znaky budou spadat pod tento patent bez ohledu na to, jak budou produkovány. Takže jsou to pro vás opravdu velké výzvy, pokud chcete jednoznačně rozlišit mezi konvenčním šlechtěním a novými technologiemi editování genomu. Chcete říci, že jedno je patentováno, druhé ne, ne, toto zatím tak jednoduché není v současném systému a je třeba přijít s nějakou interpretací současného systému, aby takovéto rozlišení bylo možné. Myslím si, že na výboru budou probíhat ještě další diskuze v tomto směru. směru. Nevím, mám ještě minutu, neviděl jsem na hodinky, tak ještě závěrem. Měli byste se podívat trošičku nad rámec současné situace. Vidíme zde aplikace, které se velmi podobají těm, které už existují, například produkce rostlin, které jsou odolné vůči herbicidům, nebo zaměřování se ne na plodiny na poli, ale na okolí, například na hmyz a tak dále. Jedná se tedy o změnu podmínek ne na poli, ale v okolí pole a to bude celé nové téma, které budete muset posoudit. Jak posuzovat tyto nové aplikace, které už nejsou limitovány na pole, ale snaží se rozšiřovat genetické informace na přilehlé populace. A to jsou otázky, které podle mě budeme řešit celou řadu let, několik let, než to vyřešíme a najdeme dobré odpovědi které zajistí právní jistotu a odpovídající ochranu životního prostředí a spotřebitelů. Děkuji. Thank you, Chairman, for, uh... Děkuji, pane předsedo, za tento dodatečný čas na reakci. Otázka patentů, eh, pohovořím o ní. Ono jde o patenty vizavy malé střední podniky. Na to jsem se snažil soustředit. My rovněž máme členy mezi nimi v naší platformě, ale jedná se o závažnou věc. Téměř 46% tohoto vývoje se odehrává v Evropě a právě probíhá v rámci malých středních podniků. Tedy pro ně opravdu záleží na pokroku v této oblasti. Krátký výstižný příklad jakmile máme nový geneticky certifikovaný produkt, obracíme se se složkou na EFSA a ta um, žádá 30 až 40 milionů eur. Tedy výzkum který by tolik stál. A když malý podnik má obrat pouhých 20 milionů eur, tak samozřejmě nemůže tomuto vyhovět. Tedy tam z pohledu malých podniků na tom záleží. Na druhé straně Evropa to není žádné muzeum ani žádný ostrov. Celosvětově jsme svědky už i u geneticky modifikovaných produktů, dochází k určitému vývoji a u těch nových eh, pěstitelských technologií bude docházet k témuž. Některé země se snaží už jít směrem vyloučení eh, těchto nových technik z rozsahu působnosti GMO. A musíme ty problémy brát v potaz. Musíme mít eh, širší možnosti, lepší sortiment způsobů, jak na to a jedná se jak o genetickou modifikaci, tak o nové pěstitelské techniky. Každopádně musíme mít možnost sáhnout k více způsobům, jak uspokojit potravinový řetězec. Mm, jedná se e, tedy ten příměr s těmi lahvemi není výstižný, jsou lahve, i lahve jsou nové, i jejich obsah je nový. Uh, a problémy zůstanou. Yes, thank you, Chairman. Um... No, děkuji. Aniž bych se pouštěl do přes přílišných eh, podrobných argumentů, ať už hospodářských nebo právních, položím otázku, proč panuje tak obrovský strach před vědeckým pokrokem. Dnes už je nám známo mnohem víc o šlechtění rostlin než před 20 či 50 lety. Kdysi jsme stříleli na všechny ze stejné pušky. Cokoliv bylo modifikováno, tak bylo podezřelé. Nyní už víme mnohem více o tom, jak to vypadá. A zdá se, že máme při nejmenším jednu skupinu, která neustále operuje argumentem, vědět více je nebezpečné. Je tomu právě naopak. Zkusme si sami sobě více důvěřovat, chápeme stále více, jak fungují rostliny, jak funguje šlechtění rostlin, jak lze minimalizovat dopad změn a jak můžeme maximalizovat nikoli výnosy v tom klasickém tradičním smyslu, ale rovněž i uh, odolnost, když jsme hovořili o cílených charakteristikách, tedy odolnost vůči stresorům, větší zdravotní prospěch z pohledu eh, kyselin, tukových, vitamín a tak dále. To jsme v minulosti vůbec neměli k dispozici a pokud se to neprodraží, tak to bude platit i pro malé plodiny, nikoli pouze pro soju či kukuřici, ale i o malé specializované plodiny, které v Evropě právě jsou eh, často pěstovány a tak dále otázka, která se neustále objevuje, je, zda chceme se pišnit označováním. Ono možná některé firmy opravdu ano, ale otázka zní, budete dělat reklamu nové odrůdě či novému druhu zeleniny z důvodu toho, že jsou výživnější, anebo tím, že řeknete, to je v podstatě nějaký druh geneticky modifikovaného organismu. Ono jde o to, jak chceme prosazovat tyto rostliny. Pokud jim chceme přišít nálepku GMO, tak už ten příběh je úplně jiný. My jsme přesvědčeni, že tyto techniky velkou většinou z vědeckého pohledu nespadají pod GMO a za těchto podmínek a pouze za těchto podmínek se hrají významnou roli v budoucnosti evropského zemědělství. A pokud se dnes rozhodnete jinak, tak za to všichni v budoucnu zaplatíme velice draze. Dobrá, můžeme si to ještě dovolit, pan poslanec Hásling pouze krátce, pane předsedo, protože mě odpověď komise stoprocentně neuspokojila a myslím si, že bych se parlament rovněž neměl spokojit s tím přenechat vše komisi. Samozřejmě, že komisi věříme, ale přece jen si myslím, že stojí za to proskoumat, zda eh, tady jsme pro kočku, anebo zda opravdu jsme na svém místě a zda parlament je součástí toho všeho. Tady možná by to měli proskoumat naše právní služby. Protože já tomu takto nevěřím v té verzi. Už v Německu rovněž běží diskuse k výkladu a já vím, že se jedná o politickou diskusi, ale e, nesmíme to e, kopnout do autu. Nemůžeme se s tím smířit v parlamentu a řekneme, ano, to si rozhodne komise sama. Eh, členské státy by se taky nenechali líbit, že by se řeklo, necháme vše u komise, oni si s tím poradí, všechno bude v pořádku. Možná by se sekretariát mohl zabývat eh, analýzou správního pohledu a uvidíme na příštím zasedání, jak to dopadne. Děkuji. Děkuji. No, Tak já jsem si vyslechl tu debatu tady a myslím, že bychom eh, velmi opatrně eh, měli eh, být obezřetní vůči novým technologiím. Jednou některé státní organizace chtěly označit produkty bez biotechnologických postupů. Dokonce takové rajše mělo být označené eh, jako bez biotechnologií. Bychom měli ovšem hledat eh, naopak eh, řešení k tomu, abychom nakrmili víc lidí s lepší výživovou hodnotou, snížit dopad na klimatické změny a na, na životní prostředí a tak dále. Čili velice bedlivě bychom k tomuto měli přistupovat a neměli bychom se bránit proti novým technologiím, ale naopak je stačí jim přijmout. Dámy a pánové, Teď už jsme eh, vyčerpali i dodatečná vystoupení a bych poděkoval našim odborníkům. Vaše prezentace mm, dozajista nás obohatily na nové informace, nové poznatky. Ale eh, zjevně ne všechno jsme vyjasnili. Eh, všechny a nejednou se budeme vracet eh, do této, eh, tedy k této debatě, protože téma je eh, no, to obtížné, důležité pro veřejné mínění a často také řešíme otázky výživy 10 miliard lidí v roce 2050. Proto bude třeba, abychom se otevírali nějakým novým přístupům, ale zcela jistě při tradičních eh, technikách produkce budeme eh, schopni toto eh, vyrábět bez problému. Já vám děkuji, pánové. Děkuji také panelistům, členům prvního panelu. A teď si dáme minutu technickou přestávku a potom budeme pokračovat dále s naším pořadem jednání. Pan Dante už je tady, takže minutku prosím. punktu kolejnego. Dostáváme se k dalšímu bodu, a sice politika soudržnosti v horských oblastech. Spravodajem je pan Michel Danten. Přijali jsme rozhodnutí, že Agri vydá stanovisko k nelegislativní správně z vlastní iniciativy výboru DV politika soudržnosti v horských oblastech. Horské oblasti velmi spolehají na zemědělství a na rozvoj venkova. A toto stanovisko bylo přiděleno frakci EPP, konkrétně tedy panu Danténovi. Prosíme pana poslance, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedo. Už jste říkal, že se jedná o zprávu z vlastního podnětu a naše komise, náš tedy výbor, se má vyjádřit, má podat stanovisko k té zemědělské části. Dosah textu je tedy samozřejmě omezený a já jsem měl příležitost eh, v následujících fázích eh, text doplnit následujícími pozměňovacími návrhy. Zprávy, které už viděl, na toto téma udělal náš výbor, například zpráva kolegy Dorfmana o mléku v horských oblastech, Navrhuji ve světle tedy těchto našich předcházejících zpráv, abychom se zaměřili na otázku synergie, fondu soudržnosti, na otázku investice, konkurenceschopnosti a ekonomické diverzifikace horských oblastí, to je druhý bod. A třetí bod, zvláštní struktura potravinového řetězce v těchto horských oblastech, kde máme malé a velmi malé podniky, velmi malá hospodářství a zároveň také spoustu krátkých okruhů. V návrhu stanoviska připomínám, že jsme usilovali o soudržnost eh, v reformě SZP, protože jak v prvním, tak ve druhém pilíři je teď možno zaměřit se zaměřit určité prostředky na to, abychom řešili přírodní handicapy a to je případ horských oblastí, to znamená klimatické podmínky na jedné straně, vzdálenost na straně druhé. To vše postihuje tyto regiony a jejich konkurenceschopnost. Regiony v našich různých zemích jsou velmi často pověřeny organizací těchto fondů a nakládání s těmito fondy musí tedy dokládat svá rozhodnutí. Pokud v Lisabonské smlouvě je specifický odstavec věnovaný horským oblastem a nejzdálenějším oblastem, nemáme pořád žádnou horskou politiku na úrovni EU, která by mohla začít rozmyšlením se o vytvoření zón. Samotná definice horské oblasti je odlišná v jednotlivých zemích, protože členské státy mají velmi různorodá kritéria při definování toho, co je horská oblast na jejich území. Já samozřejmě si s velkým zájmem vyslechnu vaše návrhy a přečtu pozměňovací návrhy a pokusím se je začlenit, aby výsledek co nejlépe odrážel práci našeho výboru. Myslím si, že je naléhavá potřeba, abychom v budoucnosti měli nějakou formu podpory pro hospodářství v obtížných podmínkách, protože víme, že výrobní náklady jsou tam vyšší, že více se tam spotřebovává ropy, nafty, tedy že infrastruktura je také nákladnější a tak dále a tak dále. A myslíme si, že právě tyto věci, které vy zatím odkládáte, bychom mohli začlenit do budoucí diskuse o e, situaci v oblasti soudržnosti po roce 2020. E, pan poslanec Dorfman se přihlásil do diskuze jako první paní poslankyně Senra. Později, dobře. Takže paní poslankyně Senra. Paní poslankyně Sandra, prosím. Děkuji. Pro mě je tato zpráva velmi důležitá. Myslím si, že horské oblasti skutečně nejsou dostatečně chráněny, ani zde není dostatečná podpora ze strany Evropské unie. Hodně záleží na tom, co členské státy nebo autonomní oblasti, jako je tomu v našem případě ve Španělsku a konkrétně tedy v mé zemi Galicii, o tom rozhodují. A víme, že některé horské oblasti se zcela vylidňují a já bych ráda předložila návrh také pro tuto zprávu. Bylo by možné zahrnout do toho služby v horských oblastech, vzdělávání, zdravotnictví. To si myslím, že je také velmi důležité. Chceme-li dosáhnout toho, aby lidé zůstali bydlet v těchto oblastech. Ekonomika je samozřejmě zásadní přežití hospodářství. A v mé zemi horské oblasti závisí především na produkci hovězího masa, to je jejich hlavní ekonomická činnost a myslím si, že je velmi důležité řešit to globálně na úrovni EU. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Jsem rád, že tato zpráva zdůrazňuje, problematiku horských oblastí. Jistá opatření už byla přijata v rámci společné zemědělské politiky, ale jsou zde i jiná opatření, například v rámci programu LIFE a Horizont 2020. Ale v Evropské unii chybí globální přístup k rozvoji těchto regionů. Jsou to nejchudší oblasti kde chybí infrastruktura, je tam nedostatek obyvatelstva, chybí také orná půda a jsou zde mno, mnohem vyšší, nebo tedy velmi vysoké výrobní náklady. Tyto tendence jsou velmi dobře vysledovatelné v jeho východní Evropě. Více než 60 území Balkánského poloostrova tvoří hory. A je třeba mít k dispozici nějakou umluvu pro rozvoj horských oblastí v jeho evropských státech, stejně jako to je pro Karpaty. Musíme také myslet na rozvoj místní ekonomiky, cestovního ruchu a zemědělství. Rád bych také zahrnul několik dalších věcí do vaší zprávy. Definice nebo známka kvality horský produkt. A také produkce energie, elektrické energie z biomasy a také motivace mladých zemědělců. Děkuji. Dobře. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych rád vyjádřil svůj souhlas s panem Dantenem, pokud jde o tvorbu těch zón, to si myslím, že je zásadní na úrovni EU. A to není žádná druhotná záležitost, otázka těch přírodních handicapů, ta se vrací velmi pravidelně vždy při každé reformě. A ty dva aspekty, tedy zemědělský aspekt a rozvoj venkova, musí velmi dobře zohlednit specifika horských oblastí. Pokud jde o zemědělství, tak pokud jde o ty znevýhodněné oblasti, oblasti s přírodním handicapem, tak tam je třeba velké a silné politické vůle, která by měla mít místo především tedy v prvním pilíři. Takový je tedy můj názor. Pokud jde o rozvoj venkova, v těchto oblastech jsou zde specifické problémy, pokud jde o infrastrukturu, klima a tak dále. To jsou problémy, které všichni známe a proto by zde měly být zvláštní podmínky pomoci, které budou trošičku příznivější, aby podpořili rozvoj těchto oblastí. Je to zpráva, která má být výchozím bodem pro zahájení skutečné reflexe o specifických veřejných politikách ve prospěch těchto složitých oblastí, jakými horské oblasti bez pochyby jsou. Благодаря, господин председател. Наистина доклада е от голяма важност. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva má zásadní význam. Příjemci z Fondu soudržnosti mají, tedy čerpají jednu pětinu z tohoto fondu tyto regiony. Mají charakteristiky, které jsou slučitelné, srovnatelné. Horské oblasti mohou být regiony, které zajišťují dobré životní podmínky svých obyvatel. Nicméně problémy, které se tam objevují, jsou hlubší než jinde. Výrobci v těchto oblastech produkují stejné produkty jako v nižinách, nicméně náklady na dopravu jsou mnohem vyšší a tím pádem jsou jejich příjmy nižší a zaměstnanost v regionu tím trpí. Je třeba tedy podporovat výrobu v těchto oblastech. Investice do těchto regionů by umožnily vyřešit část problému, jimž této oblasti čelí. A myslím si, že fond soudržnosti umožní těmto výzvám čelit. Jako stínový zpravodaj a jako mladý poslanec si myslím, že sděl, tedy komunikace má zásadní význam. Musí zde být prostředky na komunikaci, Musí zde být také rovné příležitosti pro všechny. Například přístup k vysokorychlostnímu internetu a také abych se vrátil k návrhu svého kolegy Uručeva. Měli bychom vytvořit označení horský produkt, které by mohlo popularizovat produkty pocházející z těchto území. Toto označení existuje, ale není dostatečně propagováno. A já si myslím, že s panem Dantanem budeme pracovat na, na tom, abychom doplnili tuto zprávu. Gracias, Děkuji, pane předsedo. Abych eh, k této zprávě navrhla pár věcí. Řeknu, že si myslím, že je zde problém, a velmi dobře to řekl pan Danten, v tom, že zde v různých členských státech je různý náhled na to, co je to vlastně horská oblast. A já si myslím, že to je problém a právě odsud bychom měli začít. Určitě to není snadné a každý stát si to posuzuje sám. Nicméně myslím si, že by bylo dobré, abychom se alespoň přiblížili jeden druhému, protože potom to bude problém. Když se budeme snažit pomáhat těmto regionům, těmto oblastem. Říkám si tedy, že to je jedna důležitá věc. Paní Senra říkala, že je důležité, aby zde bylo základní vybavení. Jasně, veškerá politika soudržnosti na určitém území a tady hovoříme o venkovských oblastech, v tomto případě o horských oblastech, všechno to, co nebude vyžadovat, aby zde byly nějaké zvláštní dotace na vybavení, na základní vybavení těchto oblastí, tak to vše vlastně už bude diskriminace. Jak říkal pan Nekov, my bychom měli těmto oblastem dát rovné příležitosti. Máme tam ty přírodní handicapy, musím jezdit autem složitějším terénem, mám to daleko, ale mám alespoň rovné příležitosti. Ta soudržnost obecně a nejen s ohledem na zemědělství a zemědělské produkty, je nutno také zvážit eh, takové věci, jako jsou infrastruktury a vylepšení tohoto základního vybavení, protože jinak lidé, především mladí lidé, nebudou chtít žít v území, které pro ně bude do budoucna nevýhodné. To mně tedy připadá důležité. A potom Zde máme další návrh. V horských oblastech se vytváří příjem kvůli různým aktivitám, protože mám třeba malé hospodářství, kromě toho zde mám také agroturistiku, tedy třeba nějaký malý penzion a mohli bychom se zaměřit i na další věci. V mé zemi, nevím, jak je to v jiných eh, zemích, ale v mé zemi právě těchto několik aktivit eh, a jejich eh, posuzování z hlediska příjmu, z hlediska sociálního je trošičku nejasné, takže možná by bylo dobré zavést eh, institut rodinného podniku, aby to doplňování příjmu z různých ekonomických aktivit, z různých ekonomických hospodářských odvětví bylo takto v pořádku a to tež platí pro venkovské oblasti jako pro oblasti horské. Já si myslím, že ten institut rodinného podniku, to by mohlo pomoci lidem, kteří se rozhodnou v těchto oblastech žít za těchto obtížných podmínek. A pak další otázka, už na závěr. Je velmi náročné, aby SZP byla specificky zaměřena na tuto oblast. Máme zde velký problém. V mé zemi s koeficientem přípustnosti pastvin neuznává se ani, když máme nějakou konkrétní oblast s tou specifikou, s tím specifikem, pak přijde společná zemědělská politika EU a zcela vám naruší vaši snahu o ochranu tohoto území. Já si myslím, že je to dobrý výchozí bod k tomu, abychom do budoucna věděli a uznávali to, že v těchto oblastech, které jsou venkovskými oblastmi, kde jsou přírodní handicapy, takže tam musíme dělat něco navíc a také se to musí uznat. V tomto smyslu tedy předložím eh, několik pozměňovacích návrhů, uvidíme, zda bude možné je nějakým způsobem začlenit, abychom měli dobrou zprávu, o kterou tento výbor usiluje. Pan poslanec Flanagan. Děkuji. Tohle je velice důležitá oblast. Eh, jsem eh, velice nerad, eh, kolik je tady lidí. Ale můžete si klást otázku, co je tady nového. Já si říkám, proč lidi vlastně se uchází o volbách, když sem potom nechodí zastupovat? Můžete říci, že už pozdě večer, ale podívejte se, mému oci je taky 70 a Eh, pracuje. se, já jsem skeptik, tady kolega je skeptik eh, a jsme tady pořád. Eh, my jsme tady proto, aby Evropa fungovala. Tohle je velmi důležité téma. Netýká se to jenom zemědělství. Lidé, kteří tam hospodaří, tam poskytují ekologické služby, turistické služby, potraviny, starají se o krajinu, a pokud jde o řadu těchto oblastí v Irsku, tak tam no, oni jsou vlastně takovým inkubátorem a udržují na životu eh, irský jazyk. Existuje eh, řada důvodů, proč eh, tam se udržela irština. Zase to byly, byla špatná půra a my jsme tam tedy zůstali trčet, ale Eh, důležité je, abychom eh, tam udrželi eh, život. Já jsem několik, před několika týdny hovořil s komisí o této oblasti obecně a pokud opravdu máme nějakým způsobem dbát o lidi, kteří hospodaří tady, v této opuštěné oblasti, tak když se zeptáte na komisi, proč dostávají zaplacené jako poslední, tak oni nám řeknou, No tak eh, všichni dostávají takhle eh, zaplaceno jako poslední v Evropě. Po celé Evropě. Takže oni by on neměl být na konci toho hodnotového řetězce, eh, neměli mít největší komplikace při tom dostat zaplaceno. A podívejte se na Irsko, a nevím, jak jinde v Evropě. Lidé, kteří hospodaří na nejnehospodařovatelnější půdě, mají problémy s těmi platbami, dokonce i ve druhém pilíři, kdy možná byla naděje dostat nějaké peníze, tak e, prostě najednou musí proskakovat tolik obručemi, že e, hm, to nakonec e, zůstane u těch zemědělců, kteří pěstují obiloviny a jsou na tom lépe. Takže pokud tohle máme brát vážně, tak to nesmíme komplikovat pro lidi. Když jsem se setkal s komisí, tak jsem se zeptal na tu myšlenku, že lidé jsou finančně handicapovaní tím, že eh, je tam spousta omezení u těch eh, pozemků. Já nemám problém eh, se směrnicí o nalezištích, ale Ale problém je, že lidé jsou tím finančně znevýhodnění. Když se obrátíte na komisi, tak najednou slyšíte, že nelze očekávat úplnou kompenzaci. Proč ne? je to evropská směrnice, lidé to musí dělat, jsou nuceni v mnoha případech, někteří to dělají dobrovolně, ale neměli by být nuceni eh, se finančně obětovat za to, co dělají. A komise bych řekl, že nemůžete očekávat eh, platby do nekonečna za toto, ale to omezení tam bude do nekonečna bude eh, finančně nevýhodné tam vždycky žít. Takže pokud to hodnotíte a opravdu to chcete oceňovat, a tam jde o cenu, tak je třeba se zaplatit, protože jinak dospěte situaci, kdy se bude vylidňovat eh, venkov a řada eh, těch oblastí je uhospodařovaná a ti lidé je uhospodařují dobře. A spousta z těch lidí eh, chce spolupracovat já jsem s ohromením eh, navštívil zasedání, kde jsme měli eh, spoustu eh, chovatelů ovcí a uprostřed tam hovořil někdo o tom, že tam přivede orla do té oblasti. Já jsem si říkal, že ten, toho člověka tady moc nepřijmou, asi ho vyhodí brzy, ale naopak oni mu tleskali a, a jásali a já jsem si říkal, no to je úplně úžasné, jak jsou schopni spolupracovat. Ale nakonec eh, tohle jsou lidé, eh, kteří, eh, kteří jsou obafnuti, když jde o peníze. Dostali měli by dostat zaplacené jako první, a ne jako poslední. U nás v zemědělství dáváme šéfům zemědělských organizací miliony ročně a těchto lidé dostávají nic, takže je to složité u nás doma. Děkuji a teď pan Ropé. Děkuji, pane předsedo. Já opravdu eh, souhlasím s tím, že tato zpráva je velice důležitá. Upozorňuje na eh, to, že Evropská unie není prostě jenom uniformní oblast, kde každý zemědělec má stejné podmínky k výrobě a dosahuje stejných výsledků. Hovořili kolegové eh, ze západu EU a teď já vám řeknu něco k východu EU. Myslím, že v každé zemi jsou pro zemědělství odlišné podmínky a otázkou je, jak je vyrovnáme, jak eh, budeme kompenzovat. Eh, v Litvě bohužel mm, v letech 2014 až 2020 nemáme mapy, které by určily území eh, méně vhodné pro zemědělství. Očividně mm, naše území bylo považováno za rovnoměrně vhodné, což e, není. A někteří zemědělci, kteří jsou v obtížnějších podmínkách, nedostanou kompenzaci. Já sám pocházím z oblasti, e, která je blízko vnější hranice EU. A tahle oblast není tak e, oblíbená. Lidé ji opouštějí také je to blízko eh, jaderné elektrárny. Každá jaderná elektrárna má ochranou zónu, ale lidé opouštějí tyto zóny, nechtějí tam hospodařit, i když je tam ujištění, že by to mělo být bezpečné, ale je tam určitý psychologický efekt a lidé nechtějí investovat do takovéto oblasti. Takže já si myslím, že tady bychom mohli mít další problém. že zejména východoevropské země vzhledem k eh, nižšímu, nižší úrovni příjmu lidé odcházejí eh, za lepším do západní Evropy. Nebo na sever, nebo do Španělska, do Německa. Například eh, z Litvy odešla čtvrtina a pracujících za poslední 15 let. A to je velký problém. Samozřejmě lidé, kteří odcházejí, eh, obyčejně potom zase skončí v zemědělství a jsou využíváni jako levná pracovní síla ke sběru plodin a mohli by eh, dělat to tež velmi užitečně ve své vlastní zemi, pokud by byli lépe, placeni na konkurenceschopné úrovni vůči západu. Takže když tady hovoříme o výsledku, který se bude posuzovat příští rok, ohledně úspěchu společné zemědělské politiky a jejího příspěvku k obnovení zemědělství a k udržení malých lidí v zemědělství, tak si myslím, že bychom měli eh, věnovat pozornost těm problémům, o kterých jsem hovořil. A myslím, že v téhle zprávě no, ty problémy už jsou tam a hovoříme tam o Vysočině, ale měli bychom se zaměřit na všechny znevýhodněné oblasti. A kompenzace EU by neměly být zdrojem zisku, ale měly by být opravdu kompenzací, díky které e, zemědělci e, budou mít všude stejné podmínky a by nemuseli e, hledat lepší osud zemi od země, abych tak řekl. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že to, co říkal kolega Danten, to, co udělal, je velmi důležitá zpráva a za tomu srdečně děkuji. Jak řekli všichni předřečníci, ty horské oblasti, tak buď se pro ně udělá specifická politika, nebo postupně uh, odumřou. Jistě, pomalu, ale jistě. V Alpách, eh, v eh, Itálii, uh, tam jsou oblasti, kde už nikdo není. A zejména, když se podíváme na zemědělství, tak můžeme udělat eh, specifickou eh, politiku morskou. Tak viděli jsme, že zatím to nefungovalo. Komise eh, říká, že tady máme všechny ty nástroje k diferencování možná, ale dělají to ty země. Kdo má na čem zájem? Podívejte se na to, které, kdo má podíly v Alpách, ve Francii, v Itálii, v Německu. Jsou to všechno okrajové oblasti. Tam není žádný eh, centrální zájem na eh, tomto. Já vám dám eh, příklad s mlékem, kde máme tak velký problém. Ve stávající krizi zemědělci na horách už prostě nemůžou dál. A my najednou uděláme palíček 500 milionů eur a nikomu by nenapadlo, že ti, kteří to mají mimořádně těžké, by měli být, by měli být podporováni mimořádně hodně. Ne, podpo- podpoří se vyprodukované množství. Kdo vyprodukuje hodně, dostane dost a ti na horách prostě dostanou míň, protože produkují míň. A, a tyhle konsekvence zaplatíme docela a, draho, a, když neuděláme konkrétní politiku. Dávám a, příklad. Když je teď povodeň v a, nížinách, tak vždycky říkáme, že to jsou klimatické změny. Ale podívejte se na skutečné příčiny. Eh, skutečné eh, eh, povodně na Rýnu. Srovnejte si to s množstvím srážek a jejich trváním a uvidíte, že tohle tak bylo vždycky. Takže s klimatickými změnami to má velmi málo co dočinění, ale spíš s tím, že to někde spadne v horách a bohužel velmi rychle to skončí v Dunaji, v Rýnu, v Labi, v Pádu nebo kde protože tyto eh, oblasti jsou zanedbané. Nikdo se tam o to nestará a velmi rychle ta voda oteče do, útoč, do údolí. A nejde jenom o to, aby eh, někteří ti lidé eh, tam přežili, ale také, abychom byli bezpeční v nížinách. A proto se musíme opravdu naléhavě zamýšlet nad tím, jestli nepotřebujeme konkrétní politiku. Já si myslím, že by to nestalo tolik peněz. Kdybychom to udělali eh, šikovně, tak by to bylo nejvíc efektivní. Tak já teď poprosím představitele Evropské komise, pana ředitele Dimitrua. Máte slovo. Já vám děkuji, eh, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji za možnost měnit se s vámi názory o této zprávě z vlastní iniciativy. Já bych vás ujistil, že komise je připravena s vámi spolupracovat na všech informacích a vysvětlení k tvorbě politiky v a těch oblastech. Hornaté oblasti pokrývají téměř 20 evropského území a vyznačují se velkou sociální a územní rozmanitostí. Rád bych zareagoval na jednu z otázek zde položených. Máme už dlouhou historii v eh, společné zemědělské politice, pokud jde o přihlížení k důležitosti horským, horských oblastí. A jedna z konstant je definice eh, horských oblastí. Tu máme v politice rozvoj venkova. Jedná se o kombinaci nadmorské výšky a sklonu a eh, území a v územní jednotce. A to se nezměnilo. Máme jiné oblasti s přírodním omezením eh, a tam se ty definice mění časem, zejména po nové reformě SZP. Ale a eh, v horské oblasti tam je to kontinuálně stejné. Samozřejmě jsou tady velké výzvy a, a to my si uvědomujeme. Obtížná topografie, odlehlost, méně plodné půdy, nepříznivé klimatické podmínky, to je jenom několik z nich. Ale a, e, jsou tady také silné stránky, jedinečné, e, e, jedinečná panoramata, biodiverzita a, a tak dále a tradiční kulturní dědictví. To zakládá kvalitu života a oblastí těch, eh, v těchto oblastech. A je také základ to pro eh, ekoturistiku. Já to znám velmi dobře, protože také pocházím z horské eh, vesnice v Rumunsku. A, můžu vám říct, že je určitá solidarita mezi lidmi, kteří žijí na horách My jsme vytvořili celou eh, řadu instrumentů. Já bych vás rád informoval o možnostech, které už máme v eh, horských oblastech k zachování zemědělských aktivit. Myslím si, že to nejdůležitější, protože o tom jsme všichni hovořili, jsou eh, kompenzační platby, které můžeme vyplácet za zachování zemědělské činnosti v této oblasti. Je to založené na dostatečných eh, nákladech a příjmech a je to fixní. Každý členský stát, každý region může kompenzovat zemědělce, kteří eh, si o toto zažádají, o ty kompenzační platby a je to pořád. To může platit, dokud je eh, pro, po nich poptávka a dokud mají členské státy programy pro tyto platby v rámci programu rozvoje venkova mohou kompenzovat přesně ty výhody v těch oblastech. A jsou také eh, limity v naší legislativě. Je tady určité minimum a určité maximum. Musím vás informovat, eh, že to maximum, které můžeme eh, zaplatit, je vyšší oproti přirozeným omezením na období 20, 14 až 20 členské státy vyřešily eh, poměrně dobře potřeby eh, kompenzace omezení v eh, horských oblastech. 17 členských států mají, tak, má takové programové platby a celkově se to týká 13 milionů hektarů v horských oblastech. Také máme možnosti, jak v druhém, tak v prvním pilíři, poskytovat kompenzační platby v horských a dalších oblastech s přírodním handicapem. Budu hovořit o otázce Litvy, tak tam nejsou hory podle definice. Ale eh, snažíme se tam vytvořit nějakou kompenzační platbu pro zemědělce v této oblasti. Kompenzační platby to je eh, nejdůležitější eh, zásah, který můžeme učinit prostřednictvím společné zemědělské politiky, ale máme také celou řadu dalších opatření, která mohou podpořit eh, zemědělské a další aktivity v eh, horských oblastech. Například další opatření, které, které je velmi důležité, je podpora praktik na podporu eh, v řízení klimatu. Hm, má to zajišťovat eh, ochranu biodiverzity a zachování eh, vysokých přírodních hodnot, eh, které jsou mimořádné v vysokých jižních oblastech. Většina hor je pokrytá lesem a alpskými pastvinami. A u lesů máme celou řadu opatření, kde můžeme podpořit intervence. Například znovu zalesňování, perenci požáru a řadu dalších eh, věcí, jako je přístupnost lesa prostřednictvím investic do lesních cest. Je celá řada věcí, které jsou v dispozici pro celý e, venkov, ale e, některé oblasti dostávají preferenční zacházení, bych tak řekl. Pokud se investuje do e, fyzických aktiv, například můžeme platit vyšší podporu v oblasti s přírodním omezením, tedy podobným investi- na no, podobné investice. Lídr, to je také možnost. Ten se týká eh, oblastí v eh, území eh, v horských oblastech. Pokud je třeba další infrastruktura v venkovské oblasti nebo v horských oblastech, tak to může se pokrýt z tohoto programu rozvoje venkova. také eh, podpora eh, aktivit spolupráce. Evropské inovační partnerství také se může použít v eh, horských oblastech. Komise poskytuje nástroje k propagaci horských produktů na trhu. Ukazuje se, že je tam řada místních hodnotných produktů a no, vytváří se tady eh, značka pro eh, kvalitní horský produkt. A spotřebitelé tak mohou lépe hmm, se orientovat na trhu a horské regiony mohou lépe prodávat. Tolik je tedy jenom několik možností, které podporujeme politikou rozvoje venkova. Také se účastníme v širším kontextu některých iniciativ. Spolupráce s Euromontanou a Evropa je eh, také stranou Alpské úmluvy a, a také se zúčastnila makroregionální alpské strategie. A, a máme také partnerství s 250 členy a, eh, a eh, ze všech horských regionů. A kolegové SDG Regio možná a mohou doplnit něco z politiky soudržnosti. Ale DJ Agri bude určitě spolupracovat s zpravodajem na dalších informacích. Už teď máme dost informací o programech, které byly nedávno přijaté. A teď budeme tedy přistupovat k implementaci. Děkuji, pane předsedo, já děkuji všem, kteří si vzali slovo za jejich příspěvky. To vše mi připadá eh, velmi na místě. Myslím si, že první starost eh, obyvatel horských oblastí je, aby horské oblasti, hory nebyly eh, vnímány jako moderní indiánské rezervace. Chtějí být považováni za plnoprávné občany Evropské unie. Systémy podpor samozřejmě existují. Máme to v současném programovém období SZP. Tady se hovořilo o zvýšení kompenzačních plateb za přírodní handicapy. Na to si musíme dát pozor, protože velmi vysoké podpory na hektar mohou vést také k dostihům, k, honbou, k honbě za hektary, takže je třeba mít eh, rovnováhu mezi podporou na hektar a potom s hodnocováním zemědělské ekonomiky přímo v regionu. Paní Aguilera velmi dobře řekla, že kvůli sezónnosti je těžké na horách mít pouze jednu profesi. Na horách máte prostě několik profesí, které se střídají a navazují na sebe v průběhu roku. A právě to je důležité. Musíme hovořit o zemědělcích, ale musíme hovořit o aktivních oblastech, o aktivních osobách, protože Eh, někdo může být zemědělcem v určitém období, potom může být také v určitém období roku truhlářem či lyžerským instruktorem. To je tedy tato různorodost aktivit, vede to k tomu, že podle toho, jaké je roční období, podle toho, na jakém jste místě, neděláte v průběhu roku pořád to tež, ale Horské oblasti budou přežívat pouze v případě, že umožníme obyvatelům využívat všechny příležitosti. Nesmíme se snažit uniformizovat horské oblasti a politiky pro horské oblasti podle toho, co se děje eh, v nížinách a ve městech. My musíme mít specifický plán. Možná s výjimkou lídru, který tedy má tento přístup, musíme najít jiné řešení. Musíme začít uplatňovat územní přístup na horách a musíme dbát na to, aby všichni aktéři na daných územích pracovali společně. Děkuji, pane poslanče. My se ještě 11. ledna vrátíme k diskusi k tomuto projektu. Pak se eh, pozměnící návrh musí podat eh, k 15. lednu a budeme hlasovat o návrhu stanoviska 23. února. A nyní už poslední bod na našem pořadu jednání, výměna názoru s představiteli Evropské komise k vstupu v platnost um, nařízení o reklamě. Tam, jak víte, se jedná o důležitou problematiku nařízení o propagaci a konalo se už dva trialogy se konaly, nyní bude nařízení o e, propagaci vstupovat v platnost a e, pan Kanga Fano, představitel komise, nás seznámí se stávající etapou ve vývoji této problematiky. Děkuji, dámy a pánové. Prezentace je v angličtině, ale já budu mluvit španělsky. Nařízení vstupuje v platnost dnes a právě proto jsme požádali, abyste nás dnes přijali. V mnoha členských státech jsme vysvětlovali, že toto nařízení je plno, plné příležitostí, ale vzhledem k tomu, že vy jste zákonodárci, kteří byli spoluautory tohoto nařízení, mně přijde vhodné vysvětlit teď, co to znamená, toto nařízení. Budou postupovat velmi rychle, pane předsedo, protože je pozdě a měli jste intenzivní den. První den, který, no, první věc, kterou chci ukázat. Vývoz potravin se odvíjí velmi dobře, daří se nám lépe než kdykoliv jindy. Nikdy jsme tolik nevyváželi v Evropské unii. Ta červená křivka to je to, co vyvážíme letos. Ale jedna věc, kterou jsme se naučili díky ruskému embargu. Musíme diverzifikovat svůj vývoz na toto nařízení, které vstupuje v platnost dnes, umožňuje skutečně diverzifikovat vývoz Evropské unie. Toto jsme dělali v minulosti, schválili jsme spoustu programů a země, které měly největší prospěch z toho, to byla Itálie, Řecko, různé programy několika zemí, Francie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Španělsko. Prosím všechny poslance z těch zemí, které jsem zde nejmenoval, aby se obrátili na své organizace, ať se do toho zapojí, ať žádají o peníze. Pokud je o produkty, uh, food and wine, uh, potom tedy uh, mléko, uh, označování původu, bioprodukce a tak dále. Uh, Toto je nařízení, které vstupuje v platnost dnes. Vy jste také jedním z protagonistů. To nařízení bylo schváleno v minulém roce a schválili jsme už všechny prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci. Já vím, že někdy ty tzv. delegated and implemented, implementing act jsou složité, ale tady problém není. Vše bylo přijato, vše bylo zveřejněno s odpovídající dohodou a jak vám říkám, usnesení nebo tedy nařízení vstupuje v platnost dnes. A tady se trošičku déle zdržím u tohoto slajdu, protože toto jsou novinky, které nařízení přináší. Odleva chceme přinést k vývozu, chceme mu dát tedy přidanou hodnotu, máme roční program, chceme zdůraznit propagaci vůči třetím zemím ne, tak v rámci EU, ale vůči třetím zemím chceme, aby soukromý sektor spolupracoval a aby zde byly různé projekty prezentované různými aktéry z celé řady členských států. Jak vidíte, míra spolufinancování je teď mnohem štědřejší, než tomu bylo v minulosti. Ta druhá oblast, to bych chtěl zdůraznit, je, že nové nařízení roz, rozšiřuje pole působnosti na nové příjemce. Můžeme spolufinancovat také mnohem více produktů. Rozšířili jsme také materiální pole působnosti, můžeme dát prioritu původu a značkám a máme také zvláštní opatření pro případ krize. A vpravo v posledním sloupečku budeme spolupracovat se soukromým sektorem a také s komisí. Skoncujeme s národním spolufinancováním, končí zde role členských států. Odhadujeme, že všechno bude jednodušší, protože máme v Lucembursku agenturu, která nám bude pomáhat. A také máme více peněz. Jak jsem říkal, více produktů může být spolufinancováno. V zásadě všechny zemědělské produkty s výjimkou tabáku můžeme také spolufinancovat zpracované výrobky, jako je čokoláda, pivo nebo těstoviny a dáme zvláštní místo označením původu, takzvaným GIs. A potom je zde také víno. Víno může být obsaženo ve zvláštních eh, programech, anebo může být také součástí eh, kombinovaných programů. Máme také zvláštní zacházení s akvakulturou, produkty z akvakultury a máme zde také zvláštní režimy pro vzdálené oblasti a také pro zeměpisná označování původu, kdo může eh, požádat. Jsou to asociace, která zastupují sektor, ať už na národní úrovni nebo na úrovni Evropské unie, organizace producentů a také veřejnoprávní služby a tak dále. A potom velmi rychle. Toto se určitě bude líbit panu Dorfmanovi, ten slide nalevo, ten obrázek. To je typický příklad toho, co financujeme původ trhu nebo tedy původ produktu na trhu. Na jedné straně máme evropské mléko je zelené a na druhé straně Itálie, Španělsko a Francie se dohodnou, že budou vyvážet kivy mimo Evropskou unii. Jsou zde různé druhy akcí, ty akce mají trvání jednoho až tří let. Jednoduchý program to je program, který předkládá jedna země a multiprogram to je program, který je předložen různými zeměmi EU. To je tedy program kombinovaný. A my víme, že komisař Hogan chce dělat eh, ekonomickou diplomaci a bude cestovat do Japonska, Číny, do Mexika a Kolumbie, aby podporoval evropský vývoz. Poslední, pane předsedo, je toto, tady jsou peníze, to lidi nejvíce zajímá. To je rozdělení těch peněz, pane předsedo. Eh, stala se mně jedna velmi zajímavá věc. Normálně komisi dávají méně peněz a mě dali mnohem více peněz. 30 milionů eur navíc a ty my jsme dali do topik 3 a do topik 10. Tady vidíte, že 9 eh, eh, plus 21 eh, to je těch 30 milionů navíc, které vkládáme do mléčného sektoru a do výroby nebo tedy produkce vepřového masa. Toto je to rozdělení, které jsme tedy udělali a je to pouze tedy orientační rozdělení. První rok budeme mít 111 milionů eur na výdaje v rámci propagace evropského vývozu. A já bych na závěr rád řekl, že se těším na to, že budeme zaplaveni žádostí, žádostmi z celé Evropské unie, abychom podporovali vývoz. To je vše, pane předsedo. Chceme šířit toto nařízení mezi vámi, takže vás prosím, abyste šířili tuto informaci. Je to skvělé, velmi dobře to funguje, pomáhá to rozrůznit náš vývoz, takže prosíme, dělejte mu propagaci, protože je to i vaše dítě z 50%. Děkuji, pane předsedo, děkuji, dámy a pánové pánové. Děkujeme jako pierwsza paní poseł Děkuji. A jako první paní poslankyně Garcia. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Diegovi Kangovi za jeho prezentaci. Je pravda, že Evropská komise od začátku velmi dobře spolupracovala. Já chci připomenout rumunského premiéra současného, tedyšího komisaře Čološe, který byl také velmi nápomocen a proto se tento dokument velmi rychle podařilo prosadit. Je pravda, že některé věci se objevily cestou, poté co byl schválen tento dokument a já bych ráda poděkovala komisi, která je zde přítomna, za to, že byla velmi k dispozici a ochotna řešit tyto problémy, které se objevily cestou a které se naštěstí vyřešily. To, jak jste říkal, ty možnosti předkládat programy a tak dále. Tedy to, co odvětví vyžaduje. Je pravda, že už jsem dostala informace o určitých problémech ze strany evropských regionů, chtějí hledat eh, partnery pro to, aby se takto prezentovali. Já doufám, že to bude úspěch. Jedná se o to, aby se využili tyto peníze k diverzifikaci trhu a když nám budou přebývat nějaké věci, tak eh, aby ta embarga, k nímž dojde, nepoškozovali potravinářský a zemědělský sektor v Evropské unii, protože právě tato odvětví platí jako první, tak proto se snažíme diverzifikovat tento vývoz. Já panu Hoganovi, novému komisaři, přeju hodně úspěchu a chci také, aby všechna geografická označení a označování původu byla vzata v úvahu. Určitě se budou psát eh, dopisy, e-maily nebo nějaká jiná další komunikace pro všechny ty držitele těch zeměpisných označení, označení původu a tak dále, aby využili těchto peněz a to vytvoří pracovní místa a bohatství pro ty, kteří produkují potraviny v EU. Děkuji, pan poslanec Dorfman. Děkuji, já se rovněž domnívám, že se jedná o dobré zprávy. Dobré zprávy pro evropské zemědělství, protože skutku s tím, jak se trh vyvíjí, i my musíme přistoupit k ofenzivě a musíme být schopni se lépe vynasnažit o e, prodávání našich produktů za přiměřené ceny. Co zde zaznělo? Všechna označení kvality už nyní jsou součástí e, vlast... této iniciativy a rovněž označení horský produkt. To jsem velice rád, že takový návrh přišel. Jediné, mm, co mě trošku vadí, že ta hora na tom označení, to je švýcarská hora. To se mi eh, s Evropskou unii až tak eh, myšlenkově nespojuje. No ale něco s tím určitě časem ještě uděláme, ono na tom až tak nezáleží. A nyní rozdělování těch eh, prostředků mezi vnitřní trh a trh mimo Evropu, jak to bylo doposud a jak to bude do budoucna, jak se domníváte, že se to bude vyvíjet, protože tady ten význam by měl spočívat v tom, že podpoříme i programy, které eh, prosadí ty projekty mimo EU. Paní poslankyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. To je opravdu dobrá zpráva. Myslím si také, že je to velká příležitost, to, co se nám tady nabízí, jak říkal pan Kanga, že mají tolik prostředků a že mu dali ještě víc, než čekal. To je skvělé. Ta informace se musí dostat skutečně ke všem. Já chci také poděkovat paní Eranc a také Irači Garcia, která na tom pracovala Chci poděkovat všem, protože to byla věc, která je výsledkem naší společné práce. Mám dvě velmi konkrétní otázky. O tom už také hovořil pan Hogan o té iniciativě ekonomické diplomacie nebo diplomatické ekonomiky. Pan Hogan nám to tedy oznámil. Bude se to týkat podniků, které určí komise. Ty budou eh, vysílány prioritně na tyto cesty. Byly už předloženy nějaké žádosti nebo ne? To jsou teď tedy prioritní země ze strany komise a podniky se možná na to mohou obrátit? No nevím, prostě chtěla bych vědět, aby, jak to tedy vypadá, abyste mi to objasnil u té diplomatické ekonomické mise, jak to tedy bude. A další otázka. Označování původu a zeměpisné označení už eh, mají peníze na propagaci v rámci jiných programů. To není neslučitelné, to je prostě věc, která se může připočítat k těm programům, nebo ne? Říkám to proto, že probíhají už nějaké propagační akce, které jsou financovány z jiných programů, ale myslím si, že zde tedy nebude žádná neslučitelnost. Tím se vlastně jenom eh, pokud splníte požadavky tohoto nařízení, takže se můžete obrátit se žádostí o podporu. Není tam vlastně žádný rozpor ani u těch eh, geografických označování a označování původu. Děkuji. Pan poslanec Dantén. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval komisi za toto sdělení. Mám dvě otázky. Za prvé, já jsem viděl, že na tom posledním místě zde byly prvky komunikace, ale jakým způsobem chce komise tuto novou politiku propagovat u příjemců. Je to nová politika, víme, že potřebujeme určitá opatření na podporu vývozní politiky a pokud je o kvalitní produkty, je možné navázat na předcházející debatu o té horské známce ty jsou věci, které existují, ale které jsou velmi špatně známy mezi námi spotřebiteli. A opakuji, co jsem už velmi často říkal ve výboru pro zemědělství, je nutné, aby komise zahájila komunikační kampaň pro širokou veřejnost, aby propagovala takové věci, jako je značka bio, horský produkt, označení původu, geografické označení. Hodně jsme pracovali na těchto produktech, které přinášejí přidanou hodnotu, právě protože jsou tyto produkty známy velkou nebo širokou veřejností, především tedy ve městech. Děkuji. A nyní prosím představitele komise, pana Kanga Fana, aby reagoval na otázky a připomínky. Prosím. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval paní Erans, protože ona byla zpravodajkou k této k tomuto nařízení. Bez ní by toto nařízení tady dnes nebylo, takže proto se jedná o vzájemné gratulace. Pokud jde o pana Dorfmana, mohu vám říct, že každý měsíc vidíme, že trend je, že lidé dávají peníze více na zahraniční trh, méně na vnitřní trh a více na zahraniční trh už s tímto nařízením, které je méně štědré, po tom ruském embargu došlo k tomu, že se teď začíná diverzifikovat s mnohem méně velkorysými pravidly, takže dochází k orientaci na nové trhy, orientaci mimo Evropskou unii, protože vidíme, že jsou zde nejen klasické trhy, to znamená USA či Čína. Čím dál více lidí se zaměřuje na eh, Dubaj, eh, Latinskou Ameriku, Afriku. Nezapomínejme na Afriku. To je ten trend a my myslíme, že to nové nařízení to ještě usnadní. Pokud dá paní Aguilera, Ekonomická diplomacie k tomu má nejpřímý vztah. Pan Hogan začne tedy cestou do Kolumbie a Mexika a potom pojede do Číny a Japonska. Tam se bude snažit otvírat trhy. Evropské podniky se dobrovolně přihlásily k tomu, že ho doprovodí na této cestě. Je možné, že některé z těchto podniků už budou mít aktivity v Kolumbii či Mexiku, anebo to tam pojedou prostě objevit. V každém případě tam máme velmi různorodé zástupce od malých a středních podniků až po obrovské velké podniky. Prostě se všichni rozhodli využít této evropské politické diplomaci, ekonomické diplomacie. Dále tedy chci říci, že Fond pro rozvoj není vůbec společný, nemá nic společného s tím, co máme my. My se zaměřujeme tedy pouze na podporu vývozu, takže je to slučitelné. Uh, k tomu, co říkal pan Danten, máte pravdu, my chceme, aby toto nařízení aby se o něm více vědělo, ale prosím vás o podporu, abyste u vás doma, ve Francii či jinde informovali o tomto nařízení, protože toto nařízení je plné příležitostí a my potřebujeme, aby se lidé s tímto nařízením seznámili. My jsme hodně testovali po Evropě, máme komunikáty na Twitteru, máme velmi aktivní internetovou stránku, ale to nestačí, nestačí to. A proto vás žádám, abychom šířili povědomí o vstupu tohoto nařízení v platnost. A pak ještě jedna věc, kde máte také pravdu, je třeba, aby to vše bylo známo. Vstupuje zde v platnost, pokud jde o loga, povinnost loga zveřejňovat. Tato loga už nebudou dobrovolná, bude třeba je zveřejňovat a my doufáme, že tímto eh, se zvýší povědomí o právě logu, protože my máme opravdu, jsme poměrně znepokojeni tím, že tato loga nejsou známa a chceme, aby tomu tak nebylo, aby co největší počet lidí naše loga znal. Děkuji, pane předsedo. wyczerpaliśmy porządek punktów merytorycznych. My jsme veškeré tématické body pořadu jednání vyčerpali a já jsem velice rád, že jsme se právě od vás dozvěděli tuto dobrou zprávu, že program byl uveden v život. Děkujeme ještě jednou. Děkujeme komisi za účast. No a pokud už nikdo nemá žádné připomínky, tak bereme na vědomí doporučení koordinátorů. A nyní shodou okolností se právě dnes koná poslední zasedání v letošním roce. A za chviličku se odebereme na koktejl ve třetím poschodí ohlédněme se za sebou, no a zjistíme, že opravdu letos by se mohlo zdát, že po uvedení reformy v život, reformy SZP, budeme mít méně na práci. A Ukázalo se, že přece jen tento rok byl nesmíně intenzivní. Máme skupinu pro zootechnické záležitosti, která opravdu odvedla hodně práce. Tady eh, se dívám směrem k panu kolegovi Danténovi, k paní kolegyni Aguiera. Dále obrovské úsilí v oblasti klonování, tam jsme spolupracovali s komisí a poprvé to bylo, co právě oba výbory, byly to dva výbory, které se zabývaly jednou zprávou. Dále nezapomeňme na stanovisko paní kolegyně Paulsen, která nás opustila v tomto výboru, ale zanechala po sobě obrovské, obrovský kus práce. Pak jsme měli celou skupinu zpráv zabývajících se životním prostředím, ekologickým zemědělstvím, nesmírně závažné záležitosti. A pak jsme právě, to byl pan poslanec Helsling, a vlastně stále ještě běží ovoce a zelenina ve školách, to je pan poslanec Tarabela a pak máme výzkum a technické inženýrství, to byla paní poslankyně Tajer, a dále i rostlinná výroba. Stále aktuální téma, to je zpráva pana poslance Nikolsona týkající se strategie v oblasti mlékárenství. Víme všichni, jak situace vypadá v odvětví mlékárenství. No a dále i naše lesy, i těm jsme se věnovali, takže je to celá řada témat, ať už potravinářství, z oblasti rozpočtu či obchodování, TTIP, to byl pan poslanec De, Castron, eh, De Castro, pan poslanec Nicholson. Vidíme tedy, že opravdu počet eh, zpráv byl opravdu veliký. Odvedli jsme mnoho práce. Dále jsme rovněž museli reagovat na nečekaný vývoj situace, například spojený s embargem, se zrušením mléčných kvót, no a i pomoc hledání nových trhů, i to mu jsme se věnovali. No a tady je zjevný výsledek. No a vy jste nám i převedl schéma, jak vypadá vývoz. Takže tam ta červená čára hovoří sama za sebe. Tedy situace vlastně byla velice obtížná a e, tak svízelná situace nás donutila na ní reagovat chytrým způsobem a zároveň jsme nakousli i celou řadu nových témat. Já tedy v této souvislosti ještě jednou srdečně všem děkuji. Opravdu si musíme říci, že jsme pracovali velice intenzivně, ještě pan poslanec de Castro, to je záležitost expo či zaměstnanost v odvětví zemědělství a zároveň i výměna názoru. Naše názory se liší, ale právě díky výměně názorů, díky tomu, že si porovnáme zorný úhel, často se dopracujeme i k novým poznatkům. A naše složení, zračí složení této sněmovny, tedy jinak tomu ani být nemůže. Zároveň bych ještě rád výslovně našim, poděkoval našim asistentům, spolupracovníkům, všem našim návštěvníkům, všem účastníkům zasedání výboru, rovněž i sekretariátu a to za to, že to o čem se zde hovořilo, přenášíte pak na půdu ať už nevládních organizací nebo eh, svých volebních okrsků a hovoříte o těchto důležitých otázkách i jinde. Tolik tedy cestou poděkování. Další zasedání letoš už eh, se konat nebudou, tedy rovněž eh, přání příjemného strávení zbytku roku. Máme ještě nějaké body pořadu jednání, nebo už eh, bychom měli končit? A je o, o, vidíte, vidíte, jak jsme má... Ano, samozřejmě, bude se ještě ve čtvrtek konat zasedání výboru v 9.30 to bude zasedání společně s výbory Envy a Deve. Já se tedy velice omlouvám, říká pan předseda, ale samozřejmě tam už by nebylo to správné místo, abych se snažil nějakým způsobem sumarizovat naši činnost. A dnes je den půdy a opravdu i tam na tom zasedání by nebylo vhodné, kdybychom nebyli přítomni. Právě tam budeme dále debatovat o otázkách eh, spojených s hospodařením půdou, tedy srdečně všechny zvu. Čtvrtek 9.30. Děkuji za toto připomenutí. Ještě něco? Ne? Dobře. Tedy v 18.30 eh, ve třetím poschodí srdečně zvu na skleničku, říká pan předseda všechny vás srdečně na, to, na ten skromný raut zvuku. A děkuji vám.